questa audizione che è stata tanto attesa sulle donne nelle tecnologie per l'informazione e la comunicazione. Un ringrazio... Tématem eh, jsou ženy v informačních a komunikačních technologiích. Já bych chtěl eh, poděkovat místo předsedkyni Evropské komisi Nelly Krusové a zástupce Mezinárodní telekomunikační eh, Mezinárodní telekomunikační asociace, eh, což jsou instituce, které se podílely na přípravě tohoto, této konference. Od 17 hodin budeme mít ještě návštěvu připojenou přes Facebook. V našem výboru, jak víte, se už nějakou dobu Eh, řeší problematika, jak zvýšit podíl žen eh, v informačních a technologičních technologiích. K tomu jsme už vykonali určitou legislativní práci, ale také eh, je to otázka spolupráce s Evropskou komisí a také s paní komisařkou Kresovou. Angažujeme se v důležitých oblastech, jako je třeba program Horizon 2020 a víceletý program pro výzkum a vývoj. A naší starostí je to, aby obě pohlaví byla v těchto programech zastoupena rovným dílem. Snažíme se přitom zajistit, aby ve výzkumu byli zastoupeni jak muži, tak ženy, tak abychom byli schopni využít plný potenciál našeho obyvatelstva Eh, je to asi 7,5 milionů eh, občanů a občanek, kteří pracují v těchto, v té, právě v těchto oborech. A očekáváme v příštích letech ještě zhruba 900 tisíc dalších potenciálních pracovních míst. Čili jde o jeden ze sektorů, který je maximálně růstový a samozřejmě také vykazuje velkou závislost na výzkumu. Ve výboru průmyslovém se soustředujeme zejména na význam telekomunikací a inovací v této oblasti. V příštích letech nicméně můžeme očekávat eh, výrazný úbytek absolventů eh, telekomunikačních oborů a také odchod generací do důchodu. Takže mm, v podstatě zatím, eh, pokud něco s tím neuděláme, eh, mohl by být tento inovační sektor hospodářství v Evropě ohrožen. Proto je tak důležité, abychom podporovali inovace, vědu, techniku, v těchto oblastech zejména, abychom eh, tam lákali lidi, zejména ženy, neboli je třeba povzbuzovat více a více žen, aby se pouštěly do studijních oborů charakteru technologického a přírodovědeckého. Eh, je sice pravda, že mnoho žen má zájem o eh, telekomunikace, ale dál se jejich zájem nerealizuje. Nemáme tedy dostatek žen, které by pracovaly v telekomunikacích. A v rozhodovacích pozicích už vůbec ne. Ty problémy samozřejmě dnes kompletně nevyřešíme, ale doufáme, že dnešní slyšení bude alespoň příspěvkem k procesům, které právě probíhají. Snažíme se také nabídnout fórum a povzbudit debatu na toto téma, také výměnu informací, výměnu osvědčených postupů a tak dále. Co se týče eh, praktického provedení eh, dnešního semináře, respektive slyšení, první část bude ženy v informačně komunikačních technologiích, eh, jak využít ženské talenty a poté eh, budeme mít eh, eh, využívání schopností v E, Vše bychom měli stihnout do 17. hodiny 30. minuty. Já bych nyní eh, přešla k řečníkům a dala bych eh, slovo panu Harmadonu Turému, který je generálním tajemníkem Mezinárodní telekomunikační unie. Eh, tato unie přišla s iniciativou, kterou podporují naše členské země. A ještě vám tedy děkuji za hojnou účast a doufám, že tato tato debata nám všem prospěje. Takže, pane Ture. Mnohokrát děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové, paní předsedkyně Sartoriová, paní Nelly Krusová, pane Bajere, dámy a pánové, vážení přátelé, kolegové, je mi velkou ctí, je to velké potěšení, že mohu být mezi vámi v Bruselu, abych oslavil dny děvčat v IKT 2013 a vítám tuto příležitost vystoupit na parlamentním slyšení o ženách v IKT. Tady v Bruselu v druhém desetiletí 21. století jsme si všichni vědomi toho, jak velkou sílu a jak velký význam má IKT ve všech oblastech našeho života. IKT stále více sehrává zásadní roli ve všech společnostech, ve všech zemích, malých i velkých bohatých i chudých, rozvinutých i rozvíjejících se. IKT jsou také nástrojem, který ženám ve všech komunitách, a zejména v rozvojovém světě, umožňuje zapojit se do života společnosti. I jednoduchý mobilní telefon umožňuje ženám zůstat v kontaktu s rodinou a s přáteli a dává jim tak přístup k ceným informacím a může být také nástrojem pro propagaci jejich schopností, dovedností, pro prodej zboží a služeb. Abych uvedl jeden příklad, jak velkou moc mohou být informace. IKT dávají ženám přístup k informacím o zdravotní péči a to může být naprosto zásadní jako mechanismus, který ženám umožňuje zjišťovat, jak eh, řešit otázky reproduktivního zdraví, což by nebylo jinak možné nebylo by to možné otevřeně projednávat v jejich komunitách. Aplikace na mobilních telefonech se mohou také využívat k předávání informací v místních jazycích, nebo dokonce obrazovým způsobem, aby se dostali k ženám, které mají nedostatečné vzdělání nebo jsou negramotné. Mobilní telefony se teď také využívají za účelem sběry zdravotních údajů, zvlášť pokud je o zdraví dětí a matek, aby příslušné země mohly odpovídajícím způsobem nastavit služby, protože není možné poskytovat odpovídající zdravotní péči, když nevíte, kdo ji potřebuje a kde. IKT také nadále významným způsobem vylepšují vzdělávání po celém světě. Od inovativních jednoduchých textových zpráv a aplikací a dávají také ženám přístup k těm nejlepším knihovnám online. Pomocí IKT můžeme poskytovat základní vzdělání v oblastech, kde negramotnost, podnikání, zemědělství jsou řešeny způsobem, jaký jsme si dřív nedokázali představit. Představuje to obrovský potenciál pro vylepšení života nejen žen, ale všech lidí na světě. A já jsem hrdý, že mohu oznámit, že naše organizace ITU, Mezinárodní unie telekomunikací, což je specializovaná agentura OSN pro IKT, má partnerské vztahy s telecentr.org, což je organizace, která se snaží vyškolit milion žen z hlediska základních schopností a dovedností a v březnu tohoto roku už se nám podařilo vyškolit dvě třetiny z 187 organizací. Loni na fóru v Ženevě jsme viděli inspirativní video od celecentr.org o filipínské ženě, které se naprosto změnil život. Byla pomocnicí v domácnosti a nyní má vlastní podnik, zabývá se grafickým designem a má své pracovníky. IKT také zůstává jedním z nejlepších mechanismů, jak zvýšit bezpečnost žen jak je ochránit před násilím a zejména před domácím násilím. Dámy a pánové, ve světě, kde přes 95 všech pracovních míst obsahuje určitý digitální prvek a kde je velký nedostatek vzdělaných pracovníků v IKT, potřebujeme, aby se více žen zapojilo do těchto věcí. Potřebujeme, aby se více žen zajímal o kariéru v IKT. Paní místo předsedkyně eh, Krusová nám dnes dopoledne řekla, že potřebujeme v IKT přes milion nových pracovních sil v Evropě. V roce 2015. Jen v roce 2015. K určitému pokroku už došlo a to, že jsme tady dnes, je obrovský pozitivní krok. Jsme tady společně, jsme na stejné lodi, ale pořád nás ještě čeká dlouhá cesta. Dnes ženy e, provádí dvě třetiny práce na světě a poskytují polovinu potravin, ale vydělávají jen desetinu světových příjmů a vlastní jenom 1% světového majetku. Je dobré vědět, že v roce 2013 je víc žen, které stojí v čele společností Fortune 100 než dřív a ženy teď vedou celou řadu technologických společností, včetně společnosti Hewlett Packard, IBM, Xerox a Yahoo. Ale v tisícovce je jich jenom asi 40. Jenom 40, že společnosti řídí ženy. Ještě nás opravdu čeká dlouhá cesta, než dosáhneme parity. Platí to i v naší práci v ITU. V roce 32, 76 let po našem vzniku, protože naše organizace vznikla v roce 1862, v roce 92 jsme měli první konferenci zaměřenou na ženy a v roce 1960, 65, po 100 letech, jsme měli ženu v čele delegace. členských státech, kterých je 163, je jenom 16 ministryň. A jen několik regulačních úřadů vedou ženy. Ale já jsem optimista a jsem přesvědčený o tom, že takovéto akce, jako je ta dnešní, a další akce v rámci této kampaně, které se dnes konají po celém světě, těch je asi 1500 mimochodem, loni bylo 1200. Bylo 1200 akcí v 89 zemích. My jsme ten rekord letos překonali. Ale i tak doufám, že budeme svědky skutečné a dramatické změny v nadcházejících desetiletích a stále více děvčat se bude zajímat o technické předměty a obory a zvolí si tuto oblast jako svou kariéru díky nebo če, spousta těchto akcí bude na příslušném portále www.girlsinict.org. Na portále je přes 500 programů, spousta jich určitě twituje. Máme také onlineové sítě a lidé mohou mít svůj vlastní program, takže se přihlaste a zapojte se. Širokopásmová komise OSN, která vznikla před třemi lety v UNESCO, zřídila pracovní skupinu pro širokopásmové připojení a pohlaví v září loňského roku. Byla to reakce na přímý apel Janie Davisové, abychom využili sílu širokopásmového připojení a dali k dispozici ženám a dívkám. Takže, jak asi víte, Jednou z klíčových komisařek je samozřejmě Nelly Krusové, Krusová, místo předsedkyně Evropské komise. Vystoupí jako další a my jsme velice rádi, že právě takováto osobnost je součástí naší širokopásmové komise. My všichni víme, že vždy řekne, co má na srdci, Komise pro tyto záležitosti se poprvé formálně sešla v Mexiku asi před měsícem za předsednictví Hedena Clarka. Já jsem velice rád, že jsem se sám mohl zúčastnit spolu se spolupředsedy této komise s Carlosem Slimem a s prezidentem Kagamem z Ruandy. Ruanda je další dobrý vzor v tomto ohledu. Je to třeba první země na světě, které se podařilo dosáhnout parity. V parlamentu je 50 mužů, 50% mužů a 50% žen. Ve vládě je 50% mužů a 50% žen. A to tež platí pro vyslance a velvyslance. Rusy velmi dobře. Jsem přesvědčený o tom, že když spojíme síly a budeme spolupracovat a když využijeme kolektivní sílu naší vůle, svět bude stále lepším místem. A to znamená, že svět bude spravedlivější a rovnoprávnější. A přivede ženy a dívky do sektoru IKT. Já vám děkuji za tuto příležitost. Thank you, Mr. Ture. Děkuji, pane Ture. A nyní Nelly Kresová, místo předsedkyně Evropské komise. Prosím, máte slovo. Mrs. President, good afternoon. Děkuji, paní předsedající. A já mám raději ne, eh, ani ne tak vyrovnané publikum, tedy genderově vyrovnané, ale spíš něco, jako je to, co vidíme v tomto sále jsem velice ráda, že výbor ITRE eh, toto bere velmi vážně a jsem ráda, že to tak je. Eh, svého času Marilyn Monroe zpívala, že nejlepším přítelem eh, ženy je diamant. To teď už není pravda, teď už je to ICT a schopnosti v ICT a mohu, vám, mohu vás ujistit, že když to se vyznáte v ITC, diamanty přijdou sami, poněvadž tady eh, jsou stejné platy pro ženy i muže. Já bych skutečně byla ráda, kdyby eh, se do toho ženy pustili s větší vervou a prostě každá žena by měla mít Eh, IKT prostředky, aby mohla kontrolovat svůj život. Tady to je, odbor, to je obor plný příležitostí, možností zaměstnání a růstu. V Evropě chybí téměř jeden milion odborníků v informačních a komunikačních technologiích, a to v krátkodobém horizontu. To skutečně je jeden, jedna z výzev eh, do roku 2015 je, že potřebujeme zhruba milion, milion lidí, kteří budou schopni pracovat v informačních a v informačních technologiích. Ehm, zatím skutečně nám eh, tito lidé chybí. A bohužel dá se říci, že eh, pokud eh, s tím něco neuděláme, bude to, bude to na úkor celé Evropy. Čili my skutečně potřebujeme zaplnit to množství míst, které tam máme. A je tady jedna Eh, zajímavá věc. Eh, dívky a ženy eh, daleko intenzivněji využívají IKT nežli chlapci a muži intenzivněji. Od Silicon Valley do, až po najrobské slamy viděla jsem, viděla jsem ženy, které si pomocí informačních technologií zvyšovaly šance v životě. My také eh, bychom chtěli vytvořit speciální ženské informačně technologické programy. Times the result is excruciating. But women don't need a woman. Eh, chci říci, že eh, ženy potřebují eh, ženský přívětivé mobilní telefony, stejně tak jako třeba pera. Ženy jsou mm, málo zastoupené v tomto sektoru, pouze jedna třetina asi, a to není dobře. Včera jsem předala první Eh, evropský, eh, evropskou cenu za průkopnický výkon eh, v oblasti techniky a musím říct, že skutečně měli jsme z čeho vybírat. Ale všech těch 15 kandidátů v nejúžším výběru to byli muži. A to nám ukazuje, kolik toho ještě musíme udělat pro ženy. Mnozí se tomu intenzivně věnují. A já jsem tady eh, provedla určitý crowdsourcing, myšlenkový crowdsourcing, jak toho dosáhnout. A eh, dnes tady je poměrně mnoho lidí, kteří se tohoto eh, crowd, myšlenkového crowdfundingu účastnili. Je třeba začít už ve škole. To znamená, že eh, už přímo tady ve škole bychom měli mít eh, používání počítačů. Mělo by to být součástí, součástí výukových programů a nejenom tedy samostatně, tedy předmět, jak používat počítač, ale eh, používání počítače by mělo být integrální součástí studia dalších předmětů, vlastně všech ostatních předmětů. Já si myslím, že také je třeba, aby se ženy, které zůstávají v domácnostech, eh, eh, dostali zpátky do pracovního procesu a zejména tedy do ICT, poněvadž eh, pokud zůstávají doma, je, znamená to národospodářskou škodu kolem 9 miliard eur. Je jasné, že potřebujeme vzory. Lidi, kteří eh, leda z čeho dosáhli, možnost se s nimi setkávat a eh, možnost šířit inspiraci. To prosím nepodceňujte. A důležité je třeba to, že ITRE předsedá žena. To skutečně dává smysl. Absolutely, then there used to be. Later we shall hear from one of them and I'm delighted that Cheryl Sandberg. Takže eh, já se třeba také ještě eh, těším, že eh, tady budeme mít eh, další ženu eh, připojenou elektronicky časem, ale opravdu bylo, kdyby těch vzorů bylo více a byly třeba i z mladších generací. Je třeba, aby ženy měly, respektive dívky měly jiné ambice, ambice než stát se princeznami na růžovém poníku. Ale my tady máme třeba příklad Lindy Lukas z Finska, která je velice úspěšná v tom, co si přejeme, eh, nebo eh, Bill Gates také spustil co.org. Eh, to je taky další iniciativa, jak přilákat ženy do ICT. Čili skutečně je třeba, abychom do IKT dostali více žen. A my se musíme soustředit na evropskou úroveň. Třeba eh, my tady máme eh, iniciativy jako Digital Muse nebo Digital Accelerate Network pro podnikatele v Evropě. To skutečně je způsob, jak posílit roli dívek a žen v informačních technologiích a takto zůstaneme konkurenceschopní na globální úrovni jako Evropa. Nicméně snažme se, snažme se nejenom eh, jak si o tom hovořit, ale něco udělat. A s jiným přístupem. Eh, ženy nejsou, eh, řekněme, nějakými obětmi, které jsou z toho vynechávány. Ne. Ženy mohou. Ženy prostě, prostě jenom je třeba je k tomu přilákat, poněvadž jestliže se ženy budou tomuto vyhýbat IKT, tak vlastně ztrácíme polovinu talentu. My nechceme tvrdit, že eh, nebo vykreslovat eh, IKT jako něco jiného než je. Ano, je to prostě technické, eh, je to, chce to prostě takový nějaký zápal, ale to Eh, neznamená, že by to bylo jenom pro muže. Já myslím, že eh, pro ženy je informační a komunikační technologie spíše eh, výzva. Je to skutečně jenom o tom, jak je tam dostat. Podstatné je využívat maximálně potenciál. Ženy, které již pracují v IKT, považují své, svou práci za pestrou, vzrušující, plnou výzev a šancí. Ženy žen, eh, ženy si mohou vydělávat více, o 9% více eh, v IKT, přičemž není tam žádný rozdíl v platech mezi ženami a muži. E, to není o tom, že takto v tomto duchu tom chceme diskutovat. E, to je prostě realita. A dává to ekonomický smysl. Technologické firmy, e, kde velí ženy, jsou ziskovější a také nezapomínejme, že ženy tvoří velkou část zákazníků eh, v informačních a komunikačních technologiích. Abychom tedy eh, získali ty odborníky, eh, kteří nám chybí, je třeba hovořit s příslušnými hráči v oborech, se školami a tak dále. A také to znamená, Eh, aby lidé se více setkávali s možnostmi, jak se naučit zacházet eh, s IKT. A mm, tady je několik eh, drobných nápadů. Jak třeba, je co třeba vymyslet nějakou cenu, která, nějaké ocenění pro ženy, které dosahují skvělých výsledků v této oblasti. Nebo mentorská síť, to znamená propojení propojení mezigenerační v IKT. A já bych se mezi prvními připojila do takovéto sítě. A další. Samozřejmě, že když hovořím o ženách, nehovořím o nějaké homogenní skupině. E, stejně tak jako evropské země nejsou všechny stejné. Ale to je na tom právě to krásné. Prostě ženy mohou eh, lecos změnit. Mohou být učitelkami, eh, vzory a tak dále. A já tedy věřím, že všichni, jak jsme tady dneska, si právě toto odneseme a budeme to doma propagovat. Já věřím, že z parlamentu si toto odnesete eh, domů. Je to příležitost, opravdu. A my se tady nesnažíme, že nám eh, nějak eh, lichotit. Skutečnost je, že ekonomika je skutečně potřebuje. Prostě ženy s digitálními schopnostmi jsou cenější než diamanty. Děkuji vám. Bene, ringraziamo il commissario Creus e Děkujeme mnohokrát paní komisařce Kres a také e, panu generálnímu tajemníkovi Turemu za to, že mezi nás přišli a za úvod. A teď se můžeme věnovat naší první podiové diskusi. Jedná se o ženy e, v kariérách informačních technologií. A poprosím Jana Martinengu, Saskia Van Oefelen a Monique Morrow, aby se k nám připojili, aby tedy přišli k nám na pódium. Thank you.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 KTS. KTS. technology. Passiamo al nostro primo takže, jak už jsem řekla, budeme pokračovat s naší první pódiovou diskusí a uděluji slovo paní Jan Martinengové, předsedkyni Didaeli KTS a předsedkyní žen pro a technologie. Děkuji mnohokrát za toto pozvání. Je to poprvé, co se smím účastnit veřejného slyšení. Už jsem měla to štěstí, dlouho před dialogem mezi lidmi eh, eh, podpořený na základě technologií pracovat a sice už od roku 1983. Eh, tenkrát se tomu říkalo didaktika kolaboratore a dnes je to ve středoboru jakékoliv lidské aktivity. Mám velkou rodinu a zvykla jsem si na to všechno sloučit a díky informačním technologiím a mm, jsem měla velice mnohostranný pestrý život s úspěchy, ale také s některými malými neúspěchy, jako s těmi všichni. E, jsem si však jistá, e, že můžeme pohlížet do budoucnosti se stále stejným motem Discover, Share in Power. Myslím si, že neexistují žádné technologie, které samy o sobě by mohly vytvořit, vytvořit inteligentní místa. Důležité je, aby do organizací eh, se vnesly nápady a myšlenky, jak můžeme vytvořit společnost, která se velice, nebo jak nakládat s velice různorodou společností, která se stále mění a rychle mění. K tomu patří vývoj, flexibilní práce, a nepřerušené vzdělávání, další vzdělávání, intelektuální mobilita. To všechno jsou hesla, eh, která mne doprovázely jako výzkumnici a podnikatelku. Důležité však je, abychom těmto slovům propůjčili také určitou hodnotu. Eh, oni totiž oni mění svá slova podle kontext, eh, svůj význam podle kontextu. Někdy eh, za těmito slovy nenásledují činy a musíme vytvářet nová paradigmata informací a, tech- a komunikace. Jak to dnes vypadá? My vzděláváme studenty pro technologie a povolání, která ještě vůbec neexistují. Eh, neboť eh, zaměstnání, která v roce 2010 byla nejvíce poptávána, v roce 2004 ještě neexistovala. Eh, výzkum britské vlády ukázalo, že se identifikovalo 20 profesí mezi 20. a 30. rokem, které všechny souvisí s IKT a já jsem se sama ptala v mé skupině, eh, o jakých profesích eh, by lidé nejvíce sněli, s jakými by nejvíce počítali. A z toho se eh, vlastně vyvinulo toto schéma. K tomu se ještě později vrátím. Je to spojené s vizí budoucnosti. Eh, a jde o to, tuto budoucnost co možná nejlépe předvídat a zapojit ženy, protože ženy k tomu přispějí. Eh, kvalita života v roce 2030 díky tomu, co jsme vytvořili i v minulosti, bude lepší jenom tehdy, pakliže země učiní správná politická rozhodnutí podporující opravdové inovační procesy, výzkumné procesy v podnicích a ve společnosti, například zlepšení lidského kapitálu, o tom se hovoří již strašně dlouho a teď je jistě proto příhodný okamžik. Co se dnes může učinit pro doprovázení tohoto procesu, pro podporu tohoto procesu? Například tady ta vertikální zahradnice, dnes žijeme eh, v multietnické společnosti a musíme identifikovat základní kompetence, které umožní každému být, mít možnost rozvíjet své vlastní kapacity a žít a pracovat v důstojnosti, účastnit se vývoje vlastní oblasti a zlepšovat kvalitu svého života, jakož i života těch druhých a nepřetržitě se dále vzdělávat. Digitální agenda díky práci, která byla učiněna, nám umožňuje dnes identifikovat některé sloupce, některé pilíře, například vědomosti jako společné právo, to všechno jsou záležitosti, které i v mé aktivitě jako šéfky byly nesmírně důležité v 90. letech. I později jsem se zúčastnila různých programů a pak jsem podle své intuice v roce 1996 zahájila proces aplikace digitální integrace znevýhodněných částí obyvatelstva v mé zemi. Díky technologiím se města dnes stávají jádrem nové ekonomiky, a sice ekonomiky služeb. 70 eh, HDP se vytváří ve službách v Itálii. To tedy vyžaduje velice silné změny a základní kompetence technické povahy nebo také horizontální a e, příčné kompetence. Tady jsme zažili velice silné změny v posledních 30 letech. Výzva eh, spočívá v komplementaritě a integraci sociálních, politických, přírodních a humánních věd. Eh, musí být sloučeny a to by v budoucnosti možná umožnilo eh, sledovat v budoucnosti multidisciplinární přístup a sice v každé profesi. To je další mimořádná zásluha IKT. Když budeme pokračovat, teď půjdeme prosím pěkně kousek dál a narazíme na životní schopnosti, kde jsou ženy dokonce převládajícím eh, prvkem, eh, protože mají celou řadu takových schopností a mají silnější přání se učit a v mnoha případech mají tyto schopnosti také vrozené. Pomyslím-li na mou matku, na mou babičku, zprostředkování je něco, co se dnes člověk může naučit. Neexistují žádná jednoduchá řešení pro komplexní řešení a kapacita zprostředkování se společně vyvíjí s těmito dalšími kapacitami a stává se z toho vynikající nástroje pro ochranu menšin, pro ochranu hodnot, stejně tak jako ochranu míst a osob. Když postoupíme trochu dále, zejména takové záležitosti jako empatie, to jsou samozřejmě dovednosti, které ovládají ženy daleko více. Je mi líto, že to musím říct, si zde přítomným mužům, ale je to prostě geneticky tak dané. A jednu folii zpět. Všechny hodnoty jsou výrazem silných, velkých změn. Například práce doma, práce po telefonu. Teď tady máme velké heslo e-learningu a za každým z těchto i se, e, tedy e, se skrývá změna, e, která se týká lidských e, schopností a dovedností a také technologií, které používáme a které v současné době pozorujeme. Ale pozor, to je alespoň můj pohled na věc. Domnívám se, že IKT může e, podnítit ještě něco jiného, nejenom technologickou, ale také sociální inovaci. A to je pro mne nesmírně důležitý bod. Myslím si, že dnes více než kdy jindy nové procesy e, opírající se o služby a vyžadující základní kapacitu komunikace a spojování lidí a technologií. Proto musí eh, probíhat typické záležitosti života jako dialog a účast. Prostě holistický přístup k IKT. Existuje ještě celá řada, eh, za chvilku budu hotová, další řada slov, které mě velice, mě velice zajímají se zajímavou předponou. To jsou vše záležitosti, které se týkají procesu eh, jako například záležitost týkající se Smart Cities, eh, kde musí být pokryty sociální potřeby tak, aby každý hrál svou roli. V roce 2013 jsme zvyklí na to, že ženy se účastní profesního života. Já jsem si vždycky domnívala, že ženy a technologie jsou skutečně vítěznou kombinací. A Nelly Kres má naprostou pravdu, když říká, že eh, stále více lidí má potenciál, eh, že společnosti, instituce a podniky musí využít tento potenciál Eh, protože stojí ve středobodu konkurenceschopnosti a našeho, jako naší ekonomické přidané hodnoty, nejenom z hlediska rovného postavení pohlaví. Ženy musí tuto rovnost nejprve dosáhnout. Společnosti potřebují rozmanitost a talenty. Děkuji mnohokrát. Je mi líto, byla, přetáhali jsem o několik málo minut. E Děkuji mnohokrát. A teď má slovo Saskia van Uffelen, CEO eh, Bull CSB Consulting. My apologies. Děkuji, především se omlouvám, když říkám, že se mi to nelíbí, ne, na vás. Nebo když budu ukazovat prstem, tak nebudu ukazovat na vás, nebojte se. Nemám nic proti vám, jenom dávám signál, aby mi přepnuli slide. Jsem zřejmě jediná ze soukromého sektoru, takže budu postupovat velmi pragmaticky. Já vždycky říkám, co si myslím. Nic nebude osobní, Budou to jenom příklady. Takže, jak využít talent žen? Především Ano, můžete mi pomoct. Především chci poděkovat své sousedce, Neustále slyšíme negativní věci. Nic se nedaří, ekonomika je na tom špatně, podniky mají potíže, lidé jsou unavení. A já děkuji Evropské komisařce za iniciativu digitální agendy, protože alespoň tohle je pozitivní zpráva. Nikdo si nestěžuje, že se to nepodaří, prostě něco dělají, aby se něco změnilo. A mě je velkou ctí, že jsem byla zvolena, nominována, co já vím, jako digitální šampionka pro Belgii a moje priority v tomto případě jsou kombinací tří věcí. Takže se zaměřím jenom na tři prvky celé té digitální agendy. Za prvé digitalizace ve školách. A já neříkám e-školách, já zajdu trošku dál, protože žijeme v informační společnosti. A mladí lidé, a já doufám, že příští rok budeme mít ženy v digitální informační společnosti, ne ženy v IKT, protože mládež neví, co je to IKT. Za prvé digitalizace škol, za druhé digitální obchod, a to je víc než prodej obuvy přes internet. A poslední věc se zaměřuje na elektronické dovednosti. Protože digitální informační společnosti hrozí, že právě tady bude mít velké mezery. A já přejdu hned na další slide, protože v té velké mezeře nejde o to, že chudí lidé nemají přístup na internet. Když něco neuděláme dnes, budeme mít obrovský problém, protože lidé budou přizpůsobení digitální informační společnosti a budou lidé, kteří nebudou a pak budou opravdu problémy. Takže můžeme udělat dvě věci. Ale tohle nemá být nezbytně muž, to platí pro každého, ale můžeme dát hlavu do písku a nebo můžeme udělat něco jiného a začít o tom mluvit. A já myslím, že dnešní iniciativa je velice dobrým příkladem toho, že se snažíme něco dělat. Když budeme věci dostatečně dlouho opakovat, lidé nakonec pochopí, že je to opravdu nutné. Co tedy mám na mysli? Za prvé, začneme ve velice mladém věku. Všichni známe ten příklad dvouletého dítěte, které ukáže prstem na televizi a je překvapené, že obraz se nehýbe. To je realita. Ale moje děti, a mám jich pět, se vracejí do středověku od 8.30 ráno do 4 hodin odpoledne. Protože jediný způsob, jak něco zjistit, je v knize. Jediný okamžik, kdy se dozvídají, že IKT je nuda, protože o tom mají knížku, to je velice divné, protože já, to vůbec nerozum, já tomu vůbec nerozumím, není to konkrétní. Takže opravdu chcete, aby se ženy nadchly pro nějaký podivný sektor, když už ve škole je učíme, na tohle nesahejte. Tohle oni jako malí slyší ve škole. Takže co s těmi ženami udělat? Co s mladými ženami? Jsou kreativní, inovativní, my dokážeme dělat 50 věcí najednou. My uvažujeme jinak, posloucháme jinak. Jak to využít v digitální informační společnosti? A pokud skutečně chcete, aby v tomto sektoru pracovaly ženy, pak už jim v mladém věku musíte vysvětlit, že pokud chtějí ve svém profesionálním životě pečovat o lidi, pokud chtějí třeba pracovat ve zdravotnictví, pokud chtějí vyvíjet nové moderní školy, oni se mohou do toho řešení zapojit, oni mohou být součástí tohoto světa, pokud ty studie, které budou dělat, nebo pokud nebudou studovat architekturu z knih, ale pokud pochopí, že architekt navrhne projekt, vytiskne něco ve 3D, a vytvoří budoucnost. A vy můžete být součástí tohoto řešení. A když to vysvětlíte takto mladé ženě, vidí to úplně jinak. Protože základní hodnota, to, že pomáhají lidem, to je pro ně velice důležité a to už není nuda. A pak se to snaží pochopit a říkají si, aha, já dokážu sáh dosáhnout na ty diamanty, když teď přijmu správné rozhodnutí, když jsem ještě mladá. Ženy mají všechny nutné schopnosti, o to nejde. My se dokážeme přizpůsobit situaci a ve velice těžké době, ve které žijeme teď, je to opravdu důležité, protože když budeme dál pokračovat jako včera, tak to bude znamenat, že vlak už odjel ze stanice, takže Teď musíme něco dělat, teď musíme změnit barvu. My dokážeme vybudovat mosty, my dokážeme najít řešení a nebudeme jenom říkat, že nic nejde, nic se nepodaří. My nestavíme vzdušné zámky, neděláme si velké plány. Ne, my jsme pragmatické. A to se mi moc líbí na Nelly Krusovou, ta je opravdu pragmatická, opravdu k věci. Takže pokud skutečně chceme posílit ekonomiku, Musíme změnit image. Potřebujeme, aby i ženy měly stejné dovednosti jako muži. A pokud dokážeme využít obojí, dokážeme řešit reálné dnešní problémy. Takže já jako digitální šampionka budu neustále opakovat, opakovat, opakovat ale rozhodně nebudu na nic čekat. Já tuto roli plním od prosince. Byla jsem překvapená, že většina dobrých iniciativ, které už dnes máme, že jich je tolik. Můj syn měl, 15 letý si měl dnes ráno nějaké problémy s Němčinou. Loni nastoupil na stáž do podniku DTeach. A někdo z této společnosti pomáhá mému synovi s Němčinou přes Skype. Je to prostě podnik, který využívá digitální informační společnost, takže neprodává boty, je to něco jiného. A můj syn je velmi spokojený, protože sedí za počítačem, má zapnutý Skype a ona se vždycky vybere správného učitele a ženy tuto práci dokážou, pokaže, když budou chtít dokážou to skloubit s rodinným životem. Takže jde o to, že si vezmeme určitý problém, podíváme se na něj trošku jinak a přesuneme se do světa zítřka. Je také docela, jsou také dobré iniciativy ve školách. Je spousta učitelů, kteří si vedou velmi dobře. Je spousta učitelů, kteří říkají, že to není možné. Já doufám, že v příštím školním roce, který začíná v září 2013, alespoň budu moct pomoct těm, kdo už se o něco snaží, využít neutrální platformu evropských institucí, aby komunikovali se všemi. Pokračujte v tom, protože to, co děláte vy, je správný způsob řešení problémů. Děkuji. Děkuji mnohokrát Sasky van Ufelen a nyní promluví Monik Morou. I'm not gonna... Já jsem eh, technička a eh, nemám se zač omlouvat či stydět a myslím si, že je to cool. A eh, já tady budu s těmi gesty, které tady budu dělat, dávat pokyny, aby se, abychom přešli na další slide. Takže já si budu tedy zabývat eh, eh, tím, jak vytvářet vhodné prostředí pro ženy, ať už ve veřejném sektoru nebo eh, ve soukromém. Já jsem měla kdysi kouče a on mi říkal, pokud si nenapíšeš vlastní scénář, tak tvoji roli napíše někdo jiný a nemusí se ti to líbit. Já jsem tedy z firmy Cisco a my eh, se snažíme vždycky říkat, že všechno se dá dělat lépe. Jestliže mluvíme o lepší obchodní strategii, tak eh, nás zajímá, co to konkrétně znamená, jak lidi motivovat. A já bych teď chtěl říct, mluvit také o tom, že eh, obchod si to vyžaduje. Mám tady obchodní imperativ. My pracujeme také pro instituce, eh, abychom právě toto identifikovali, ale eh, dámy a pánové, pokud nemáte diverzitu, a zejména pak eh, genderovou, tak se to někde projeví. Máme to statisticky doloženo. My nepotřebujeme sbírat další a další data. To je prostě fakt, který už je známý. Takže tady něco, co už znáte. Já myslím, že tedy my máme ženy techničky a je třeba je trošku zviditelnit v našich organizacích. Ale, dámy a pánové, vy jste zodpovědní za své vlastní kariéry, za svůj kariérní růst. A my ve svých institucích musíme vytvářet prostředí, které nám umožní růst. To znamená, že příležitosti, které snad existují, musíme hledat. Eh, je třeba poukazovat na vzory, eh, které je třeba hm, následovat a buďme prostě proaktivní, doporučujeme ženy, doporučujeme ženy do, eh, do vedoucích pozic, samozřejmě muže také, ale my skutečně si musíme uvědomovat, že je to pro obojí. A důležité je, abychom měli živé příklady. Další možnost je eh, přímo ty vzory hledat u nás ve firmách. My jich máme málo. ale je to něco, co si nemůžeme jen tak odškrtnout, že máme splněno. To je prostě neustálá práce. Já musím říci, že dnes jsem se setkala se spoustou úžasných dívek a žen. A taky nejenom z té budovy, ale také cestou. A já vám říkám prostě, doporučujte, doporučujte takové ženy. A skutečně je třeba nějak zajistit, aby je opravdu bylo vidět. Eh, já mám eh, ženy, které jsou v šéfovských pozicích eh, ve výzkumu, v technické, šéfka technického oddělení a tak dále. Tak a další věc je, odměňujte, uznávejte práci žen. Toho není nikdy dost. Eh, ženy, které eh, odvádějí technickou práci, je třeba skutečně eh, odměňovat. Já třeba minulý týden jsem se setkala s, s několika ženami, které jsou na významných pozicích technických v, u nás ve firmě a já jsem byla opravdu, opravdu v úžasu jak dokážou eh, prostě počít, eh, zpracovat s počítači a z, taky být kreativní a technicky kreativní. Takže takže eh, prostě nebojíme se o tom otevřeně mluvit. Takže, takže uznávejme, uznávejme to, čím, jaký přínos ženy mají Další věc, eh, rotace kádru, to je skutečně potřebné. Eh, vím, že eh, já jsem tady takový, takový příklad, to je jedna žena, která říká, já tady pracuji dva roky a nehodlám čekat dalších pět let, než mě povýší. Takže skutečně ženy, které jsou talentované, musíte na ně upozorňovat nebýt, dostat, nebýt příliš, příliš eh, skromný, skromné. Také je třeba, aby se ženy uvědomily, jakou mají hodnotu, aby eh, byly součástí sítí, protože takové sítě máme ve firmách, máme v Evropě. Ze studie firmy McKenzie jasně vyplývá, že těch eh, vzorů, těch potřebujeme daleko, daleko víc. A e, skutečně je to tak. Já jsem se setkala s jednou dámou z e, univerzity v San Diego, e, která byla vynikajícím příkladem toho, o čem mluvím. A byla jsem opět fascinována takto, takto je to třeba dělat. Takže rotace kádru to jsme měli a v neposlední řadě já vždycky hovořím stručně. Grace Hopperová, to byla moje hrdinka. To byla žena, která psala algoritmy. To bylo ve 40. a 50. letech a e, samozřejmě tehdy měly ženy e, slabší postavení ještě než dnes a ona neustále šla vpřed. Eh, máme zde i citát, je snadnější žádat o odpuštění, než eh, prosit o schválení či povolení. Takže v podstatě, když eh, něco chcete udělat, tak si do toho pustíte. A když tím někomu šlápnete na kuří okno, tak není problém se omluvit. A já myslím, že o to jde prostě mít odvahu jít za svým, jít za tím, v co věříme. A já bych řekl, že řekla ještě, že eh, odhodlání vášeň, to je 50% úspěchu. Prostě eh, pokud eh, vás se táhne k technologiím, jděte do toho. Děkuju. Grazie alle nostre relatrici. Děkuji srdečně všem našim řečnicím. Teď tady máme přihlášky. Paní Aldo? Eh, thank you, chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mě je to velký den, protože já osobně jsem se hodně zasazovala už dva roky o to, aby tento bod byl na pořadu jednání a mám z toho radost. Chci vám říct takový minutový příběh, jeden z nejlepších dnů tohoto týdne. V pondělí jsem vstoupila do hotelu Sofitel, abych se sešla s panem Ettingerem ve věci energetiky. Na cestě mi zastavila jedna žena a říkala, paní Hercoková, my používáme váš slogan. Já jsem říká, jaký slogan máte na mysli? A to byla jedna z podnikatelek z malého středního podniku, která před pár měsíci přijala do Bruselu. Já jsem se s ní setkala jako místo předsedkyně mezi skupiny pro malé a střední podniky. Oni se mě ptali na různé věci, říkali jim, my chceme tohle, tohle a tohle. Já jsem jim říká, podívejte se, především se musíte ptát jinak. Musíte říct, my máme nějakou nabídku. A to já ráda říkám. Protože já myslím, že tady jde o dvě věci. Sektor IKT se rozhodně musí obrátit na ženy a říct, my pro vás máme nabídku. A sektor IKT se ženami se musí také obrátit na politiky a říct, my máme nabídku. Pokud chcete východisko z krize, nestačí dieta, protože nikdy nezhubneme jenom dietou, musíme i sportovat. A IKT se ženami může být tím sportem pro Evropu, aby se Evropa dostala z krize. Mám dvě otázky. Jak můžeme zajistit, že sektor IKT pro ženy bude otevřený i vůči malým a středním podnikům? My potřebujeme ženy v IKT. A když dovolíte ještě půl minuty, paní předsedkyně. Mám ještě jeden příběh. Veterinář v mém volení obvodě, veterinářka v volení obvodě, nebo veterinář nedokázal uh, sám se vypořádat se situací, najal si ženu, ta žena se posadila za počítač a ten veterinář je teď schopen poslat obrazy mé kočky, která k němu přijde do ordinace. Všechny levné věci teď chodí k ostatním veterinářům a všechny prémiové věci, které mají vysokou hodnotu, dělá tento člověk, protože využil dovednosti této ženy. A za druhé, dokážeme se obejít bez prostředníků. Já mám zkušenost s IKT takovou, že není možné najít cestu přímo od jedné ženy někam dál. Takže potřebuje združení, asociace a tady evropské instituce také mohou pomoct. Souhlasíte s tím? Nebo co byste navrhovali vy? Co bychom mohli udělat my jako poslanci? Děkuji. Grazie la kolega Erzo, kolega, kolega Tikau. Děkuji mnohokrát, paní Ercová, paní Tikau. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já teď přejdu na rumunštinu, protože máme tlumočení a náš jazyk je velice pěkný. Takže já doufám, že se to všem bude líbit. Vreau să încep prin a felicita organizatorii și în special pe... Chtěla jsem poděkovat a poblahopřát organizátorům tohoto hm, semináře, tohoto slyšení, eh, protože jste byli vždycky eh, v čelných pozicích eh, ženy IKT. Skutečnost, že tady teď existuje ta síť tím, že se konaly tyto nejrůznější akce, ukazuje, že tady existuje skutečně takováto síť. A bylo by krásné, kdyby tento den nebo před těmito dny nebo v doprovodu k tomuto dnu by, by bývala, byla možná organizovaná akce na národní úrovni, mm, aby bylo vidět, že ženy v vnitrostátní oblasti eh, mohou být na vedoucích pozicích v IKT, abychom dali podněty mladým lidem, abychom je povzbudili, aby mm, se účastnili tohoto hnutí. Vlastně to musí začínat už na základní škole vzdělání a další vzdělávání do velmi důležité a důležité je, abychom pomáhali mladým lidem, zejména děvčatům, již velice záhy získávat nezbytnou kvalifikaci. Říkám, začíná to už na základní škole, potom na gymnáziu, na univerzitě. A důležité je, aby ty, které mají znalosti IKT, aby na pracovním trhu zůstali v oblasti IKT. Konec konců se jedná o zřetelné zlepšení, které potřebujeme. Člověk tady může získat jedně, budeme-li proaktivní, budeme-li skutečně podporovat mladé dívky a dodávat jim odvahu, aby šli směrem k IKT, pak můžeme očekávat, že hodně přispějeme k rozvoj této oblasti. Vytváření pracovních příležitostí. Paní komisařko, domnívám se, že tady je důležité, abyste to rozvíjeli ještě dál. Je škoda, že eh, rozpočet mm, pro Connecting Europe Facility byl snížen. Je velice důležité, aby prostředky, které máme na evropské a národní úrovni, nebyly redukovány, protože pak bude existovat ještě méně pracovních příležitostí pro mladé lidi, zejména pro ženy v oblasti IKT. Rada bych učinila jeden návrh. Máme nejrůznější dámy, které pracují v soukromém sektoru a již eh, získali uznání v oblasti IKT, ve vědecké oblasti, v managementu, v podnicích. Bylo by užitečné, kdybychom měli nějaký problém, který by existoval, jako je třeba Erasmus pro mladé dívky, eh, které eh, se snaží o kariéru v oblasti IKT. Takový program stipendijní, jako je Erasmus, by neměl být omezen pouze na Evropskou unii. A bylo by dobré, kdyby tady se mohl například Mezinárodní telekomunikační unie podílet a jiní aktéři z tohoto sektoru, tak abychom si mohli vyměňovat zkušenosti v podniku, ve známém výzkumném podniku IKT. A na závěr bych chtěla říct ještě něco jiného. V Rumunsku existuje celá řada mladých dívek, které se věnují přírodním vědám, studují matematiku, informatiku a chtěla jsem srdečně poděkovat panu Viture, panu, panu Ture za to, co dělal. My už jsme se organizovali summit v Rumunsku pro informační společnost a jsem přesvědčena o tom, že ženy jsou schopny něco podnikat, když si, něco před, před, když si dají předsevzetí. Il il, eh, abbiamo adesso una voce maschile, collega Kelly, prego. Není mužský hlas, pan Kelly, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A děkujeme všem, kteří vystoupili. Musím říct, že za prvé, když jsem přišel do Evropského parlamentu před čtyřmi lety, překvapilo mě, kolik je v parlamentu žen říkala jsem si, že to mnohem víc, než co jsem viděl v jiných schromáždění, národních schromáždění a podobně. A říkala jsem si, že to dobře. Pracují ve třech výborech a všem třem předsedají ženy. Vy? Amálie, také Danuta Hübner, Freky a Doris Pak ve výboru pro vzdělávání a sport. Paní Morou mluvila o tom, že se nechcete omlouvat. Já chci říct všem, jako je třeba Doris Pak, eh, ty nežádají o povolení, ty prostě věci dělají a to je dobře. Také se mi zdá, že v parlamentu se otevřeně a dobře řeší lidská práva. A také máme hodně komisařek. Výborný komisařek, jako je Nelly Krusová, Takže já myslím, že ty ženy v parlamentu a v jiných institucích nepůjdou do pekla. Já myslím, že ne, naopak. Jinak souhlasím především s tím, co bylo řečeno o nástroji pro propojení Evropy. Já mám také obavy. A chci se zeptat možná paní komisařky, zvlášť pokud jde o široké pásmo. navržený rozpočet prý možná bude zkrácen až o 90%. Já doufám, že se to nestane, protože to by byla katastrofa z hlediska toho, čeho chceme dosáhnout. A paní komisařko, vy jste také odkázala na organizaci, která vznikla v mém volením obvodě v Korku. Založili dva muži, já jsem je převedl do Evropského parlamentu v lednu. Je to v podstatě mentor služba pro děti od 6 asi do 16 až 17, aby se mohli odpovídajícím způsobem rozvíjet. A teď máme mít 2000 pracovních míst, která nelze zaplnit, ne, omlouvám se, 2 miliony, která nelze zaplnit v Evropě, protože lidé nemají příslušné schopnosti a dovednosti. A toto je jedna možnost, jak to překlenout prostřednictvím vzdělávání. Takhle už jsem překročil čas. Nebudu ho ubírat ostatním ženám, protože bych se mohl dostat do pekla já. Děkuji. Riera Madurek. Prego. Riera Madure, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Také jsem chtěla eh, poděkovat eh, našim řečnicím za jejich nadšení, za jejich projevy. Vždycky je dobře, když se tento entuziasmus přenáší a my všechny bojujeme za to, abychom měli entuziastické ženy a, a každý den s tímto nadšením pracovali. Eh, chtěla jsem poblahopřát také organizátorkám a dovolte, abych využila eh, příležitosti, abych přivítala paní komisařko, a, a protože komise eh, dělá celou spoustu věcí a má také na starosti téma výzkumu a inovací. A ráda bych uznala, že poprvé návrh komise v novém rámcovém programu 2013 2020 je program eh, eh, rovnosti pohlaví, který parlament ještě trochu pozměnil, aby tady byla skutečně rovnoprávné postavení žen a mužů, eh, aby prostě jsem ráda tedy, že je to obsaženo v rámcovém programu a vyslovit uznání za to, že to komise zahrnula. Také by se mi líbilo vyslovit, také promiňte, bych ráda se na jednu věc zeptala. Eh, protože tato politika se může aplikovat na celou řadu sektorů, eh, na různé druhy odvětví vědy a technologií, ale je to také sektor IKT, který má zvláštnost, svou specifičnost. Je pravda, že některé školy více či méně se zaobírají IKT, ale je to eh, stejné pro děti, pro chlapce i pro dívky. Existuje ale určitý údaj, když se zeptáte dívek, tak 90% dívek má zájem na, e na IKT. A Přitom tady došlo k určité propasti, protože na univerzitách eh, je menší počet dívek studujících IKT a samozřejmě na pracovních eh, místech také je třeba, abychom něco změnili na těchto číslech, které jsme dostali. Mm, v roce 2015 už by to mělo vypadat jinak a mm, prostě vlády by měly být také Eh, by se měli také podílet na této politice. Není to otázka spravedlnosti, ale je to otázka vlastního ekonomického zájmu. Já nevím, zda jsme prostudovali všechny příčiny. Vy máte více informací než já. Ehm, a poslední věc, paní předsedkyně, domnívám se, že komise teď zahájila novou studii nebo zadala novou studii k těmto záležitostem, o kterých jsem hovořila. Ráda bych věděla, jaká, jaká je podle vašeho názoru specifičnost tohoto sektoru. Jak to vidíte? Vy děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A promiňte, že vždycky zapomínám eh, pře zkoumat program a na našem programu je příliš mnoho řečníků, takže nám nezbývá nic jiného, než dodržovat skutečně eh, dobu projevu každého. Řekla bych, že každý, eh, prosím pěkně, si vemte pouze pár minut pár minut na řečníka, abychom potom mohli reagovat na, a reagujte na eh, to, co řekli poslanci. Eh, Tady dva důležité podněty. Za prvé fragmentace podniků, eh, IKT podniků a malých a středně velkých podniků. 90% IKT v Itálii mají jenom čtyři zaměstnance. To znamená, že je to poměrně komplexní a že existují vztahy mezi velice malými a velice velkými podniky. Hypotéza, eh, která byla vyslovena, vytvořit mobilitu mezi mladými lidmi, například v Rumunsku, jak bylo řečeno, eh, mobilitu mezi mladými lidmi a podniky nebo určité doprovázení, to je extrémně zajímavé. To je něco, co jsem nepřímo zažil No a v vědecké akademii v Bulharsku a v Rumunsku. E, existuje v naší Evropě celá řada zemí, e, které jsou nahlíženy jako místa, kde můžete eventuálně delokalizovat své podniky, ale domnívám se, že teď nastala doba, kdy je zapotřebí využít tento umání kapitál s mobilitou a s takovými doprovodnými opatřeními. Děkuji mnohokrát. Saskia. Um, two minutes and maybe, uh... Dvě minuty a možná tři body. Za prvé, ptáte se na realitu. Já jsem ředitelka společnosti v oboru informatiky. 50% lidí, kteří pracují ve společnosti BUL, nestudovali informatiku, včetně mě. Já jsem studovala tělocvik. Nicméně, pokud hledáme ovci se sedmi nohama, ano, jistě budeme mít problém. Jen abyste měli představu, potřebujeme prostě různé ovce s různými schopnostmi a dovednostmi. V profesním životě společnosti Bull potřebují třeba funkčního analytika. Pokud je to pragmatický člověk a dokáže položit správnou otázku, a někdo, kdo třeba dělal kriminologii, a musí dělat, má dělat funkční analýzu v policejním oddělení, to je ten nejlepší člověk. Ale to nemusí nezbytně znamenat, že potřebuje nějaké technologické schopnosti nebo dovednosti. Leadership, řízení týmu, řízení projektů. Ano, nakonec budeme potřebovat vývojáře, kteří to pak naprogramují, protože jinak nebudeme mít řešení. Ale pokud chcete udělat něco víc, než jen stimulovat děvčata k tomu, aby studovali chytré obory, možná bych ještě dodala, že musíme být také kreativní a inovativní. Musíme se pokusit lidi motivovat k tomu, aby studovali v podstatě cokoliv, protože mladí nestudují, aby měli nějaký profesní život. Studují proto, protože si chtějí prožít určitý specifický způsob života. A proto třeba v Belgii je skvělá práce dělat jednoho magistra za druhým. Dělám historii, potom francouzštinu. Logika v tom není, ale je to prostě určitá zkušenost. Takže to víc souvisí s tím, jak lidi motivovat. Druhá věc, pokud mi dáte 15 týdnů stáže v mém podniku, budu mít zájem. A to je ideální způsob, jak přesvědčit ty dámy, které nestudovaly, že skutečný svět je možná jiný, ale je taky cool a zábavný. Ale když mi někoho dáte jenom na tři dny, tak ho nedokážu přesvědčit. Nedokážu ho natchnout. Tři dny prostě nestačí. Bude to jenom další náklad pro společnost a nevýhoda pro tohohle člověka, protože nikdo se o něj nebude starat. Takže udělím z toho 15 týdnů a já myslím, že i na evropské úrovni bychom to možná mohli navrhnout v jednotlivých zemích. aby se trošku víc přizpůsobily potřeby podniků a studentů. A ještě zpátky k tomu, jak to, že ženy, které studují technické obory, pak nepůsobí v oboru IKT. Já jsem se na to trošku jinak v Bulu. Říkala jsem, proč jste nastoupili do společnosti Bull a oni říkali, za prvé, máme za sebou x let v pánském klubu. Tam se museli přežít. Byl skutečně pánský klub. A pak jsem musela být tvrdohlavá, protože já jsem už říkala, že jsem nevěděla, čím může můj přístup k životu přispět a teď už začínám po několika letech chápat, že ten můj kousek skládačky, když ho dám na správné místo, bude v centru toho řešení. A to se ale neučí. A proto lidé, i když třeba studovali, nechápou, jak to zapadá do toho celku. Omlouvám se. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že jsme minutu a půl někde jinde ušetřili. Dobře, takže paní Morou. Je to takový osobní příběh, paní komisařka už o to slyšela v New Yorku, jde o odvahu. Já, když jsem přijel do Švýcarska, nevěděla jsem, že budu něco měnit. A můj šéf mi tehdy řekl knížku Machiavelliho a tam šlo o vůdcovství, o leadership ve Švýcarsku – a šlo o to, že když chce člověk pokročit v nějaké organizaci, souvisí s tím určité prvky, mimo jiné musí být členem konzervativní strany, musí být, eh, žena musí být vdaná a mít dva a půl dítěte, myslím, ta půlka to byl nějaké domácí zvíře. Musíte mít dobré postavení ve švýcarské armádě, členem Rotary klubu a tak dále. A na konci té knížky, a nezapomínejte, že to bylo první den v novém zaměstnání, první, poslední věc byla, nesmíte být ženou. Takže jistě můžete znát všechny recepty na světě, pokud je o vzdělávání tak ale Nakonec jste od tohle. Já jsem se setkala s fantastickými dívkami tady vzadu, v zadní řadě, které chodili do třídy na střední škole, na vysoké škole, kde byly možná jenom dvě děvčata, ale pokud máte ten obor rádi, tak to dělat budete. A já souhlasím se Saský. Někdy máte eklektické zázemí. Já jsem taky studovala francouzskou literaturu, historii, nejenom inženýrk. Takže víte, že se s tím něco dá dělat. Zamyslete se nad tím. Děkuji. Grazie. Veramente. Ora la parola. Děkuji vám. A nyní dám slovo paní komisařce. Když se zastavím u faktů, určitě tady budeme déle, když budeme opatrně řídit, tak skutečně ženy by se mohly dožívat průměru 89 let v velké části Evropy. A to znamená, že i když eh, vaším eh, vzorem a snem je princ na bílém koni, tak ten se může rozplynout. A já vám z vlastní zkušenosti mohu říci, že eh, opravdu nikdy se nedržte prince či partnera z jiného důvodu, než eh, že ho milujete. Takže eh, jinak eh, si říte životy sami. A já myslím, že další věc, o které je tady třeba hovořit, je Eh, ženské uvažování. Prostě nemůžete mít v životě všechno, ale eh, jestliže prostě získáte toho či onoho chlapa a rozhodnete se pro rodinu, tak eh, berte to tak, že je to prostě jednom životní etapa. Etapa intenzivní, intenzivního věnování se dětem. A já jsem proto ráda, že Saskie eh, otevřeně říkáte, že máte pět dětí a k tomu profesní kariéru. Dobře, takže partnera, ano, ještě také. A Občas eh, je třeba dělat eh, obtížná rozhodnutí. My prostě eh, víme, že vždycky jsou prostě okamžiky pochybností, ale já myslím, že vy jste se rozhodla správně v daných okolnostech. A když tedy hovoříme o vzorech, takže eh, taky to je ne, ne vždycky, že si musíte vybírat to nebo ono. A prostě vy si to můžete načrtnout sami. No a eh, když už tedy hovoříme o tom, že je to všechno o tom, jak k tomu přistupujete, mentalita. A také musím říct jednu věc, že eh, prostě eh, jestliže volíte mezi, mezi kariérou a dětmi, tak eh, nesmíte být ve vleku věcí. Prostě musíte to mít rozmyšlené a vědět, co chcete. A ano, skutečně potřebujeme vzory. A čím jsou ty vzory jasnější, hmatatelnější, tím lépe. A ještě tady byly dvě otázky od poslanců. A to ukazuje, že prostě máme před sebou ještě hodně práce. Když hovoříme o horizontu 2020, To je de facto ten náš sedmiletý plánovací cyklus v komisi. Představte si, že ani komunisti neplánovali na sedm let, jenom na pět. To have five, to have seven years. But within that budget, a part was... Je to vlastně rozpočet, tak to plánujeme, že a mm, ten rozpočet e, má část, e, e, která prostě nejsou, nejsou atraktivní pro soukromý sektor. My bychom neměli eh, ve společnosti eh, rozlišovat mezi těmi, kteří jsou na tom dobře a někteří jiní a, a špatně. A teď nehovořím eh, o penězích, ale třeba o širokopásovém připojení. Takže to je vlastně ta Connecting Europe eh, Facility. To je, to je v podstatě geniální systém, který nám eh, může eh, toho udělat hodně. Nicméně rada vlád 27 členských zemí se rozhodla, že prostě těch devět miliard eh, do té infrastruktury pro eh, vysokorychlostní připojení nedáme. Nicméně já stále houpám, eh, tedy doufám, že parlament se zachová moudřeji protože hovoříme o budoucí hospodářství v Evropě a tam musí být pro všechny, nejen pro ty privilegované. Linked with your parliament, Madame Chair. Grazie, komisario. sappiamo tutti e qui abbiamo... Děkuji vám, paní komisařko. My víme, že eh, třeba od eh, poslankyně, jako je paní Hercogová, víme, že my skutečně chceme eh, tady něco dosáhnout, takže za to budeme bojovat. No a teď můžeme přejít k panelu číslo dvě. A nyní požádáme, aby se sem dopředu přesadili Kiki Street Ruth Farm Dona Meslar Lidi Tandon a Shirley Sandberg. Ecco, voi sapete che alle 17 che dov. Jak víte, tak takže o eh, naší 17. hodině, případně 7. hodině san franciského času, eh, tedy Sheryl Sandberg se k nám připojí přes eh, Facebook, nebude, nebude tedy tady u nás, ale připojí se k nám přes Facebook. Eh, my teď budeme muset trošičku zrychlit a nyní dávám slovo paní Kiki Street, která je členkou představenstva Evropské asociace pro ženy ve vědě, technice a technologii. Děkuji vám. Tak především chci poděkovat za pozvání. Je to moje premiéra a já jsem velice ráda, že tady vidím eh, a setkávám se s lidmi, kteří jsou na té grassroots level. A já eh, zde zastupuji organizaci Vitek. Tak a pustíme se do prezentace. Tak především eh, pár slov o organizaci, kterou zde zastupuji. A poté se vrátíme k tématu, jak je důležité podporovat ženy v této oblasti a e, doufám, že se mě podaří v čase dospět k závěrům. Chtěla bych e, zdůraznit, že e, že Vitek to je vlastně síť pro ženy v vědě a technice. Eh, tato iniciativa vznikla v 80. letech v Anglii. Dnes eh, máme devět partnerských zemí, ano, myslím, že je vidíte, a bude jich víc a víc. And there are more countries eh, coming up in the doorstep. And it's... Ano, a bude jich víc. Tato organizace má mnoho různých eh, činností na různých úrovních, eh, které jsou všechny zaměřené na podporu a propagaci žen v vědě a technice. A mohu vám říct, že třeba ve Švédsku, aby vedla příklad, jsme pořádali workshop byl to inovativní projekt, který se e, soustředoval na starší ženy nad 50 let. A my se tady vlastně točíme kolem IKT a víme, že prostě dívky a mladé ženy se daleko více zabývají eh, komunikačními technologiemi. A ten náš workshop byl vlastně zaměřen na to, jak právě ti mladší mohou starším pomoci zorientovat se v používání internetu, telefonu, eh, internetového bankovnictví, Skypeu a tak dále. To má svůj praktický význam. A mm, taky máme e, schopnosti e, teoretické a další, které takto podporujeme. E, taky bych ještě řekla, že Uetek zde působí už řadu let, čili to znamená, že máme už určitou že množství zkušeností, no a Eh, rádi bychom nadále působili eh, na evropské aréně, eh, mimo jiné také napomáhali k větší účasti žen v informačních technologiích. Další bod je stručný, ale de facto je to takový neveselý obrázek na IKT ve Švédsku. Eh, vycházím tedy z toho, že eh, statistika nám může pomoci nahlédnout toho, jak urgentní eh, je ta problematika v současné době. Když se totiž zaměříme na informační a komunikační technologie ve Švédsku, je to oblast, která se velice liší v mnohém ohledu od jiných, jiných oblastí lidské činnosti zejména v oblasti tedy eh, genderové propastě. Máme zde horizontální segregaci, to znamená, že méně žen se zajímá o tento obor. Dále máme vertikální segregaci a sice, že ženy, které se do toho oboru pustí, tak většinou zůstávají hluboko pod eh, vrcholem. A pak máme interní segregaci. Eh, což znamená, že eh, ženy a muži obvykle v tomto odboru vykonávají jiné práce, dávají se jiným, jiným eh, směrem. Tady mám statistiku. Samozřejmě každá statistika má své meze. Nicméně vidíme, jak to je s vývojem účasti žen. Čili Ono nám to může říct něco o tom, jak toho bude do budoucna. A zde vlastně vidíme eh, vývoj eh, zájmu studentů na univerzita. Eh, když se podíváme na situaci před, před 20 lety, tak bylo žen méně než mužů. Ale od té doby vidíme, že žen příliš nepřibylo, zatímco mužů je daleko více. Takže vidíme, že ten odstup se zvětšuje. A je třeba říci, že v jiných akademických oborech tomu tak není. To je charakteristika informačních a komunikačních technologií. A já tedy doufám, že eh, budeme hodně přemýšlet o tom, co to znamená a jak to ovlivní naši budoucnost. Další eh, statistika, a to jsou data, eh, která pocházejí z oficiálních státních statistik. Je to jiný možný pohled na akademickou obci. Tady to je Eh, statistika zkoušek, eh, které uchazeči dělají v oblasti IKT a stavebnictví. Vidím, že eh, konkrétně v IKT těch žen tam stále ubývá posledních, řekněme, deset let. Takže skutečně účast žen klesá. A opět je to charakteristika pro charakteristika IKZ, ale neopakuje se to v jiných akademických oborech. Proč je tomu tady tak právě v moderních technologiích? Pokud pracujete na akademickém poli, musíte překonávat ve své kariéře překážky tady vidíme počty lidí, kteří eh, studují a eh, skládají zkoušky. Eh, čili tady máme počty, to je levá část tabulky a v pravé části vidíme, kolik z těch dřívějších studentů se stává profesory. A opět tady vidíme, že je žen velice málo. A ono je třeba eh, jeden faktor takový, že tam, kde se pracuje v IKT, to jsou prostě prostory, kde se ženy necítí dobře. A ještě, ještě tady eh, jednu statistiku vám uvedu. A sice pracovní život eh, expertů a specialistů v oboru IKT Tady vidíme tabulku, eh, která nám ukazuje, kolik eh, je zaměstnanců eh, v informačně technologických službách. A opět se podívejme na zastoupení žen. A opět klesá to. A máme tady čísla pro Stockholm pouze a Švédsko jako celek a je to velmi podobné. Čili vidíme zde opět tentýž trend. Tentýž trend, tentýž vzorec. Podobně, jako je tomu jinde v Evropě. Ovšem, co je eh, nejznepokojivější, eh, ano, já se omluvám za to množství čísel, ale to prostě nám hodně vypovídá. To je obrázek dnešního pracovního trhu počítačových specialistů. Podívejme se, to má rozdělené podle věku. A napravo máme zastoupení žen v jednotlivých věkových kategoriích. A vidíme, že dnešní dívky prostě informační technologie nelákají. Je to znepokojivý trend, že totiž eh, tento obor se vyvíjí jaksi mimo pozornost mladých žen a e, mladé ženy to prostě neláká, poněvadž to prostředí pro ně není atraktivní. A jak už bylo řečeno, my si nemyslíme, že ženy by to prostě neuměly, ale neláká je to prostředí, ve kterém by měly pracovat. Co se z toho dá vyvodit závěrem? Eh, v oboru IKT je mnohem více mužů než žen. Eh, ženy nejsou ani lákány studovat tyto obory, eh, skládat zkoušky, to také vidíme a také hm, dávají tedy přednost jiným oborům, poněvadž v IKT si tolik nevydělají. Čili já jsem chtěla, abyste eh, získali jakýsi stručný obrázek o tom a měli o čem eh, přemýšlet. Je to opravdu velmi znepokojivá situace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní dám slovo Ruth Farmerové která je ředitelkou strategické, pro strategické iniciativy v Národním středisku Národním pro ženy a IT. Já děkuji za pozvání. Jsem velice ráda, že z mé strany uslyšíte takový náznak nějakého řešení. Situace ve Spojených státech je velice podobná. I my máme problém se ženami v oblasti technologické, ženy představují 19 těch, kdo dělají tyto zkoušky, ale 18 těch, kdo mají příslušný titul. A v 90. letech jsme měli jenom 37 žen, které měly problémy. A většina žen má lepší výsledky než muži. Souhlasíme s tím, že je tady určitý problém, Velkou součástí toho problému je izolace. Ženy se připadají izolované ve třídách, kde je většina mužů. Ve většině amerických škol není smysluplná výuka v oblasti IKT a děti nebo děvčata vůbec ani nevědí, co, co je k dispozici, když přijdou na střední školu. A nemáme dost uh, vzorů. Nemůžeme očekávat, že to maličké procento žen, které se v tomto oboru uh, pohybují, se o to postará. A to, co ženy vidí v médiích, je plné stereotypů. Vysílá to špatný signál. Ženy se popisují jako spotřebitelky technologií a ne jako ty, které je vytvářejí. Máme také stereotyp ženy, která je eh, jakousi ozdobou těch chytrých mužů, anebo jako spotřebitelka, která si neví rady s technologií. A když si do Google zadáte děvčata a technologie, vyskočí vám takovéto obrázky, pokud to nebude pornografie. Takže ono vůbec není bezpečné dávat do Google slovo děvče. A jeden z příběhů, o kterých se chci podělit já, je, to je příběh mé učitelky z Floridy. Jedna její studentka měla tričko IBM Master Timeframe, přišel muž a říká, kdo z vás zvládl ten počítač mainframe, ona stála si tím přítelem, ona, držela, ona měla na sobě to tričko a ona říkala, já, to jsem byla já. A on říká, já jsem myslel, že možná máte na sobě tričko svého přítele. Takže v podstatě muži, mm, kteří chodí kolem vás, říkají, že nepatříte do technologií. A my jsme zavolali takový postoj, který je podobný ECVIT jako v Evropě. Máme velký tým podpůrců, pod, zastánců, dáváme jim správné nástroje a snažíme se o osvětu. Takže jsme jakási síť, která se snaží o změnu v celé zemi. Budujeme spojenectví s vysokými školami, s podniky, třeba Cisco a Intel, k ním patří. Spojenectví s organizacemi podnikatelů, k 12 a také s organizacemi žen. Je to celkem 420 organizací ve Spojených státech. A já, když jsem v roce 2008 do organizace přišla, byl jich 80. Takže jsme byli svědky opravdu rychlého nárůstu, neustále musíme aktualizovat naše materiály. Takže nástroje pro to, abychom dosáhli změny. Vytváříme zdroje, prostředky, které rozšiřujeme. Můj oblíbený materiál je 10 způsobů, jak být mužským zastáncem technických žen. Já mám s sebou určité materiály, mohu vám něco dát, ale je to všechno online, je to zdarma, je to k dispozici pro všechny. Jedním eh, z řešení, o kterých dnes budu mluvit, my máme spoustu programů, od až do hrobu, jak se říká, ale řešení, o kterém chci dnes mluvit, jsou počítačové programy Aspirations in Computing. Máme tady v sále dvě z děvčat, mluvili jsme už o nich, dostali ceny Je to program, který chce zviditelnit mladé ženy v technologických oblastech tím, že se přímo snažíme řešit ten problém výchovy těchto pracovníků. Snažíme se je identifikovat, snažíme se dát najevo, že jsou schopné a snažíme se je podpořit. Takže první krok je, jak je najít. Na středních školách jsou děvčata, která mají zájem o technologie, 60% si ale nakonec na vysoké škole vybere jiný obor. Takže se snažíme hledat děvčata, abychom si udrželi alespoň ta, která máme. A já říkám, že musíme začít tím, že si udržíme ty, které máme. A od nich se odpíchnout. A proto máme určitou cenu. Ta, tou cenou se je snažíme chytit. A tohle děvče mi například ukazuje, toto je zkušenost, která mi ukazuje, že opravdu něco umím v tomto oboru. Dále oceňujeme je. Tady máme například dvě děvčata, která programovala v NASA. My je oceňujeme veřejně, poplác, poplácáme je po rameni. Vysoké školy je potom chtějí. Oni jsou potřebné v tomto oboru. A jedno z děvčat, které mě opravdu zaujalo, říkalo, že proces přihlásit se do programu nebyl jednoduchý, ale pak jsem si uvědomila, že to, co dělám, stojí za to. Takže opravdu změnit způsob uvažování je důležité. A třetí část tohoto programu je podpora prostřednictvím jejich komunit. Děláme to virtuálně i osobně, abychom omezili izolaci, abychom jim je zapojili do sítě lidí, kteří smýšlejí podobně, jsme schopni vytvořit virtuální skupinu, která může nahradit skupinu, která neexistuje třeba ve třídě, nebo na ubytovně, na koleji, nebo v jejich společenském životě na vysoké škole, zvlášť pokud se třeba zabývají výzkumem. Ve Spojených státech je tam asi 11 až 13 žen v tomto oboru. Takže to opravdu je účinné. Třeba jedno děvče říká, že ženy opravdu potřebují vědět, že nejsou sami, že nejsou sami, kdo zápasí s podobnými problémy. A poslední věc, sledujeme je dál, zůstáváme v kontaktu. Tato děvčata sledujeme sedm let. Přivedeme je do programu, když přijdou na vysokou školu, dáme jim příležitost věnovat se například i těm mladším dětem. A snažíme se jim věnovat pozornost, sledujeme je, dáváme jim příležitosti, stipendia, stáže, snažíme se vytvořit vztahy mezi nimi a našimi členy z řad podniků. Takže třeba jedna z našich děvčat teď má dnes přednášku v Cisco, v Severní Karolíně. Toto je jediný způsob, jediné místo, kde můžete sledovat děvče od střední školy a je to věc, která nás velmi zajímá. Naše výsledky, naše úspěchy. Já už to dělám asi pět let, začala jsem v roce 2008. Přihlásilo se nám přes 10 tisíc mladých žen, 2300 děvčat bylo veřejně oceněno, 80% z nich na vysokých školách, v oborech, kde jsou hlavně chlapci. Máme 1600 dobrovolníků z řad dospělých a jsem hrdá na to, že přes 30% jsou muži. Máme 54 regionálních týmů dobrovolníků, a máme skutečnou podporu mezi řadovými členy. Letos jsme eh, přidali ještě základní školu a letos v létě se budeme snažit doplnit vzdělání naše děvčat. Takové tedy situace v posledních pěti letech v USA, všechno dělají dobrovolníci a stojí to asi necelých 100 dolarů na každé děvče. Takže je to snadné, je to jednoduché, Nestojí to moc, je to účinné. Není to žádná věda. Jde prostě o to, abychom děvčeti řekli, děláš to dobře, pokračuj. Já si myslím, že ve spoustě případů to tak funguje. Musíte jim prostě říct, že něco umí. A my se snažíme, aby tento zážitek, tuto zkušenost mělo co nejvíc dětí. Já skutečně vítám každého, kdo by chtěl tento model využít a zopakovat ho. My jsme proto vybudovali i technologickou platformu. Máme pod kontrolou data, usnadňuje nám to práci, takže naše týmy jsou většinou v podnicích, ve vysokých školách nemají moc času, nicméně na tohle si čas udělají a účastní se. Tolik tedy informace z mé strany a toto je fotografie jedněch z prvních programátorek a já bych řekla, že bychom měli ženy dostat zpět do technologií, protože jsme patřili k takzvaným matkám této disciplíny. Grazie anche Ruth Farmer. Adesso... Tak a teď musíme udělat přestávku, protože Máme spoždění půl hodiny a teď nastává čas, abychom se spojili s paní Sandberg. Tak, jak se nám to daří? Thank you. We have now Mrs. Sandberg, CEO of Facebook. Takže máme tady paní eh, Sandberg eh, z Facebooku. Máme tady eh, videokonferenci. My vás tady vítáme u nás, paní Sandberg, a, a jsme rádi, děkujeme, že se, se k nám připojila. Já tedy doufám, že s námi tedy eh, chvíli budete moci strávit. A nyní, nyní bychom vám rádi dali slovo. E, promiňte, paní předsedající, Šeril. E, eh, my tady máme obrovské schromáždění opravdu e, samé holky a opravdu by nás zajímalo, co by nás, co by nám mohla říci k tomu, Eh, jak, to, jak máme dále tedy pokračovat a bojovat a eh, prostě abychom táhli za jeden provaz. Vedete che abbiamo qualche difficoltà, un paio di minuti. Ci... Jak vidíte, máme určité technické problémy. Bylo nám řečeno, že za pár minut to bude fungovat. Io invito i presenti magari ad avanzare le ultime file se possono yeah. venire Možná by eh, ti, kteří eh, sedí vzadu, by se mohli přesunout dopředu. Tady pořád je pár volných míst. For it's such an empty Protože eh, z naší perspektivy to opravdu vypadá, jako bychom tady měli prázdno. Yeah, please. Yes, please. Yeah. Yeah, please take the chair. Yeah,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 Yeah. We should work combien de temps ça prend, c'est non yeah. tout de Yeah. Otherwise, we'll take one mistake. Yeah. E canon alla collezione. Yeah. Yeah. Allora proponiamo di continuare i nostre relazioni. Já bych tedy navrhla, abychom pokračovali dále a až se nám podaří obnovit spojení, tak se k tomu vrátíme. Takže teď bych dala slovo paní Doně Metzlar.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 když tedy hovoříme o tom, proč eh, počty žen, které jdou informačních technologií, jsou takové, jaké jsou, tak já tady mám k tomu čtyři eh, doporučení. Ale nejdříve pár slov o sobě. Moje jméno je Dona Metzler a pracuji eh, jako asistentka v administrativní kanceláři v Amsterdamu. Já jsem se narodila v Jižní Africe a byla jsem eh, teenager, když končil apartheid. Zapojovala jsem se do hnutí proti apartheidu, debatovala jsem o politice eh, se studenty a eh, účastnila jsem se mší a poté demonstrací to samozřejmě na mě zanechalo stopy. A já bych řekla asi v tom, že eh, se, se mě stala, eh, začala jsem se věnovat kritickému myšlení. Ale já se také ráda účastním společenského života a tak dále. Další zajímavý aspekt vyrůstání v Jižní Africe byl ten, že mě se dostalo skutečně kvalitního vzdělání na základní a střední škole. A to je mm, důležitá věc. Prostě eh, jednou ze stránek eh, režimu apartheidu bylo to, že veřejné školy eh, byly vysoce kvalitní, stejně jako soukromé školy. Eh, já jsem se setkal s vynikajícími učiteli a eh, já eh, skutečně musím říct, že pracovat ve škole, která je bohatá, je opravdu příjemné. Nicméně v roce 2001, a teď jsem skočila dál, já jsem se Eh, já jsem se už tedy tenkrát setla v Amsterdamu a pracovala jsem eh, v Hack Lab ASKY. Eh, bylo to umístěno kde si v bývalé, v bývalém bylo to velmi tmavá eh, místnost, všude plno kabelů, počítačů a tak dále. A to, to bylo skutečně zvláštní prostředí. Nicméně eh, ti lidé mě fascinovali, poněvadž eh, oni bojovali za to, aby, byli internet, aby byl internet svobodný. Eh, měli své prostory, které byly otevřeny pro každého, Eh, taky záněli starý eh, hardware a eh, znovu využívali a začali pořádat debaty a workshopy. A to bylo velice důležité, důležitý okamžik pro, mě, pro můj život. Bylo to vlastně jakési nový, co si nového, nová oblast, nový divoký západ, který bude mít velké dopady do budoucna. A tak jsem se pustila do IT, což mě bylo 30 a e, dospěla jsem k závěru, že jediný způsob, jak tomu opravdu po, e, porozumět, bylo ponor do problematiky. Já jsem e, se dále pokoušela e, se to jaksi naučit e, sama to je vlastně něco, co mě naučili tenkrát kdysi dávno ve škole. Ale bylo to, bylo to těžké a moc mi to nešlo, musím říct. Eh, já jsem se setkávala s dalšími ženami, které také eh, chodili do ASKY a de facto eh, měli jsme takovou zkušenost Eh, když eh, jsme nás zajímalo něco technického a ptali jsme se mužů, kteří eh, to tam ovládali, tak bylo to skutečně, šlo to hodně do hloubky, bylo to plné technického žargonu a my jsme tomu prostě moc nerozuměli, protože to bylo, to bylo všechno, všichni to byli muži, kteří měli technické vzdělání a, a prostě žili v tom, čili to byl úplně jiný svět. No a zdálo se, že v podstatě ta zkušenost eh, byla pro nás všechny ženy stejné. A tak jsme se rozhodli, že to dáme dohromady. A tady mám druhý, druhý eh, slide. Můžete to roztáhnout na celou obrazovku? Ne, no tak nic. My jsme se tedy rozhodli, že založíme skupinu, kde se budeme vyměňovat zkušenosti, budeme se učit navzájem. A bylo to, bylo to úspěšné, takže jsme se nakonec rozhodli, že to prostě otevřeme. A tak jsme se tady pojmenovali Gender Changers. A tak je tomu dodnes. E, Tady e, vidíme, to je e, prostě, to jsou koncovky na kabel. Je to, jak tomu říkáme, je, je to tedy jaksi samec a samice, jak se říká těmto koncovkám, takže to je to jaksi nám to připadalo legrační, když už jsme se pojmenovali Gender Changers. Možná, že nás to trošku inspirovalo. A my jsme se rozhodli, že ty workshopy, které budeme pořádat, budou vyraženy eh, ženám, protože eh, jsme eh, jaksi dospěli k tomu, že určité věci je třeba studovat jaksi i ve specifických skupinách. Některá témata byla kontroverzní. Ten Hakla byl původně hlavně pánská záležitost a my jsme si museli prosadit tedy, že to budeme dělat tím naším způsobem. Po každém tom workshopu eh, jsme se vždycky ptali účastnic, eh, co si myslí o tom, že to omezujeme pouze pro ženy a, a účastnicím se to většinou líbilo. Takže jsme mm, se toho přidrželi a myslím, že je to dobře. Já tady nadále pracuji v IT a nadále pořádám workshopy. Uvedla bych dva příklady workshopů, které jsme, které vlastně stále dávám. První se týkal eh, hardwareového workshopu na Lidové univerzitě v Rotterdamu. A tam se učili co z eh, jazyky, vaření a tak dále. Na mé workshopy chodí zejména starší lidé eh, s velmi malou zkušeností v oblasti počítačů ale musím říct, že většina studentů dokončí celý kurz a eh, jednoduše a prostě to ukazuje, že ať je téma sebesložitější, když ho dobře podáte, eh, tak je to dobře. A další problém je eh, studium antropologie na univerzitě v Leidenu. A tady místo, abychom uč, učili Eh, ty hlavní principy je spíše to, eh, prostě eh, jak věci spolu souvisejí. Takže my třeba se, jsme se tam zabývali tím, jak vyměnit pokaženou částku v počítači. A to bylo pro mnohé fascinující, protože vlastně poprvé viděli, jak počítač vypadá zevnitř my pracujeme tady s technologií každý den, takže jednoduše prostě je dobré se v tom vyznat. A já tady mám čtyři doporučení. První doporučení, eh, já myslím, že eh, když eh, vám jde o účastníky toho, co chcete sdělovat, těch vašich kurzů, seminářů, přistupujte k tomu ze široka nejenom mladé, nebo nejenom staré, nebo nejenom eh, ženy, ale také lidi, lidi prostě technické lidi, umělecky zaměřené, prostě cokoliv. A té práce je strašná spousta. Naše skupina je tady jaksi pouze pro ženy a eh, je to v podstatě jenom jedna možnost. Eh, tady existují Eh, další skupiny někdo v Bruselu, v Barceloně. No. A já si myslím, že skutečně pro všechny je tady spousta místa a té práce je mnoho. Takže skutečně eh, my už ty workshopy pořádáme eh, hodně dlouho. Je to po malých kručcích vpřed a nevzdávat se. Druhé doporučení je eh, pěstovat eh, si pěstovací postoje. Eh, prostě ženy si dokáží uvědomit to, že jsou úžasné, chytré, že dokáží všechno, co si umanou. My tedy to, že pořádáme tedy workshopy pouze pro ženy, tak to neznamená, že tedy chceme se stát nějakými výlučnými elitními programátory. To ne. My prostě jenom chceme pokračovat v tom, co jsme začali. A domníváme se, že eh, ano, schopnosti jsou důležité, ale hlavně je hlavní věc je správný postoj věci doporučení číslo 3. My eh, prostě si musíme podržet takovou tu fascinaci, eh, kterou, kterou znají eh, děti a lidé, kteří jsou, kteří jsou mladí. Takže ano, o to jde. A ještě poslední bod. Chceme Eh, změnit eh, image technologie. To není něco zvláštního nebezpečného. Technologie a technika je všude. Obklopuje nás, komunikujeme s ní neustále. A prostě se to eh, mění a, a je třeba se s tím vyrovnat. Mnozí lidé se na technologii dívají jako na cosi studeného, cizího, eh, gadgety, elektronika. Ale pokud chceme, eh, pokud chceme tedy, aby žen bylo víc v technologiích, no tak to musíme změnit. Děkuji vám. Děkuji, já se omlouvám. ale máme spoždění. Já vám nicméně děkuji. Bylo mi řečeno, že teď stačí, když se nasadíte sluchátka, zdá se, že technologie nás začíná poslouchat. Zvuk je příliš nízký a proto potřebujeme sluchátka. Cheryl, use your opportunity now. Sharon, přišla vaše chvíle. Už jsme napřímo. Slyšíte mě? Ano. Výborně, dobře. Já můžu začít znovu. Omlouvám se, že jste mě předtím neslyšeli. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážená paní předsedkyně Satoriová, paní místopředsedkyně Krusová, já jsem velice vděčná, že mám příležitost setkat se s vámi všemi, i když na dálku. A já myslím, že problematika děvčat v IKT je naprosto zásadní pro každou zemi, pro každý region a také pro většinu podniků na světě. Já jsem nedávno hodně přemýšlela o ženách ve vůčích pozicích. Protože tady máme po celém světě problém. Ženy vedou 17 ze stovek zemí, mají jednu pětinu křesel v parlamentu celosvětově a navíc, a to je ještě důležitější, na celém světě není jediná země, kde by muži neřídili 95 velkých podniků. A to znamená, že když se rozhoduje, když se přijímají rozhodnutí, která mají největší dopad na svět, hlas žen není dostatečně slyšet. A jako v otázce vůdcovství, vůdcovství, i v IKT máme podobný problém. Mezi pracovníky v IKT v EU je 30 žen. 29 z každé tisícovky žen, které jsou absolventkami vysokých škol, má eh, vzdělání informatice a ta čísla stále klesají a USA taky. V roce 95 ženy představovaly asi 35 absolventů oboru informatiky v USA. A dnes je to 18 takže to klesá. Obě tyto věci, to, že nemáme dost žen mezi našimi vůdčími představiteli a dost žen v oblasti technologií, představuje obrovské hospodářské náklady pro naše společnosti a také pro naše země. Když se podíváte na IKT, máme to proto, že nemáme dost lidí, kteří by naplnili tato pracovní místa. V USA jsme spočítali, že kdyby bylo technologií tolik žen jako mužů, stejná procenta, zaplnilo by to mezeru. A Spojené státy by měly všechny inženýry, které potřebují. A podobně ve většině zemí Kdyby se, kdyby si ženy vybíraly tyto obory stejně jako muži, tak bychom zaplnili tyto mezery. Známý investor Warren Buffett říkal, že jeden z důvodů, proč je tak úspěšný, je to, že soutěží jenom s polovinou populace. Když přijde na to, aby se zaplnila vůdčí místa anebo místa v oblasti technologií, pořád v podstatě využíváme v zásadě polovinu populace – na ženách ve vůdčích pozicích a v technologiích je zajímavé to, že příčiny jsou stejné. Jsou to stereotypy z hlediska mužů a žen. My jsme měli v podstatě po celých Spojených státech plakáty. Chlapci měli vypadat jako tatínkové, maminky, děvčata jako maminky. Pak jsme měli tričko ve stejném roce. Já jsem moc pěkná na to, abych dělala úkoly, musí je za mě dělat můj bratr. Chlapci mají být chytří, chlapci mají stát na čele, chlapcům mají matematika a vědy a technologie a děvčata mají být hezká, mají pomáhat ostatním, nemají nikoho vést a nemají mít kariéru v technologiích. Hrozba technologií stereotypů je něco, čím se sociologové zabývají už dlouho. A znamená to, že když dáte třeba chlap, děvčatům a chlapcům písemku z matematiky a když se tam zaškrtnete, jestli to je chlapec nebo děvče, tak chlapci se vedou lépe. A je to proto, že nám jako děvčatům říkají, že nám matematika nejde. A když nám připomenete, jakého jsme pohlaví, než tu písemku napíšeme, tak se nám to podaří méně. To znamená, že stereotypy posilují současnou situaci. Stejný problém máme s vůdcovstvím. Když se podíváte na děvčata a ženy, říkáme, že naše malá děvčata jsou moc pánovitá, říkám jim. Ať neorganizují život ostatním, ale když to udělá chlapec, tak ho chválíme. Já jsem v podstatě nikdy neslyšela, že by někdo malému chlapci řekl, že je moc pánovitý. Já po celém světě říkám, až příště svému malému děvčátku řeknete, že všechny moc organizuje, tak se nad tím zamyslete a řekněte mu, že má v podstatě skvělé vůdcovské schopnosti. Všichni se tomu smějí. Ono to legrační je, ale jedna věc na tom legrační není, na tom, že je to vlastně legrační. Když řeknete, že malý chlapec má vůdcovské dovednosti, tak se nikdo nesměje. A když řeknete, že malé děvče má vůdcovské schopnosti, tak se smějí všichni. A to se musí změnit. Protože ono to nesmí být legrační aby děvčátka byla vůdci. Ne, to musíme podpořit stejně jako u chlapců. A ta stejná dynamika platí na pracovišti, na celém světě. Minulý týden v Londýně, v Hamburgu a v Berlíně a po celých Spojených státech eh, jsem říkala stejné věci. Říkala jsem publiku, pokud jste muž a bylo vám řečeno, že jste v práci příliš agresivní, zvedněte ruku. Nebo tady mezi vámi, pokud jste muž a bylo vám řečeno, že jste příliš agresivní v práci, zvedněte ruku. Vidím tady muže. Zvedají se nějaké ruce? Dobře. Tak je to vždycky. Když jste žena a bylo vám řečeno, že jste příliš agresivní, zvedněte ruku. Tak to vypadá mezi publikem na celém světě. Většině mužů nikdy nikdo neřekl, že je příliš agresivní. Ale většině žen, profesionálkám, které pracují, bylo řečeno, že jsou příliš agresivní. A to je důsledek stereotypu. Opravdu si myslíme, že ženy mezi těmito diváky jsou agresivnější než muži? Desetiletí výzkum ukazují, že ne, že muži jsou vlastně agresivnější. My jen očekáváme, že muži a ženy se budou chovat odlišně. A tato hrozba, hrozba stereotypu, brzdí ženy v technologických oborech. Znamená to, že očekáváme, že naše chlapci budou sedět za počítačem, chlapcům půjde matematika a vědecké obory. A proto jim to také jde. A děvčatům říkáme, přímo i nepřímo, že od nich toho tolik neočekáváme. Na Facebooku je pro nás velice důležité chránit online děti. Jako rodiče na celém světě rodiče víc chrání své syny než dcery. Syny necháme zkoumat, ale máme obavy o ženy. A proto se počítači zabývá méně žen, méně děvčat, protože my je v tom nepodporujeme. Já říkám rodičům, Technologie pro vaše dcery. Nechejte dceru, aby hrála hry, aby věci zkoumala. Ano, ať je v bezpečí, ale ať se také učí, protože je to důležité. Já mám obavy, že toto se nikde na světě nelepší. Loni v létě můj sedmiletý syn jel na tábor, na počítačový tábor na vysoké škole. V sedmi letech Lidé, kteří rozhodují o tom, co děti dělají, jsou rodiče. Z těch ostatních dětí bylo pět děvčat na tom táboře. A z nich byly dvě moje neteř a její kamarádka, které jsem tam poslala já. Takže v Silikonovém údoji v USA, v technologickém centru naší země, taková centra máte jistě i vy ve vašich zemích, rodiče poslali 35 dětí, ale z těch bylo jenom 5 děvčat. A to mi ukazuje, že se to nezlepšuje. Já se ptám na podobné programy na celém světě a lidé říkají, že stejně jako v USA, všechny tyto programy, na všechny tyto programy chodí převážně chlapci. A to znamená, že když se děvče dostane na vysokou školu, už je pozadu. A buď vůbec nedělá žádné počítače, nebo ano, ale odpadne, protože je pozadu. Takže já si myslím, že musíme udělat dvě věci. Musíme povzbudit naše děvčata, musíme jim říct, že jim jde matematika a vědecké obory. V Ázii, tam, kde se děvčatům říká, že jim matematika jde, tak mají lepší výsledky než chlapci. Děvčata mají v Evropě lepší výsledky téměř v každém jiném oboru, třeba ve Francii. Děvčata mají 64 vysokoškolských titulů. My musíme začít věřit tomu, že našim děvčatům jde matematika a že jim jdou vědecké obory a oni se tomu začnou věnovat. Musíme vystavit děvčata technologiím ve stejnou dobu jako chlapce. Jistě, musí být bezpečí, ale musí to být pro chlapce i pro děvčata stejné. Musí hrát hry, musí používat počítače, musí využívat technologie. A já myslím, že zásadní je také to, že musíme změnit naše stereotypy, naše vnímání mužů a žen. Protože jenom když se ty stereotypy změní, vyřešíme problém pro IKT a vyřešíme problém pro vůdcovství. Děkuji za pozornost, velice ráda odpovím na otázky. Thank you now. I am... Děkuji. A nyní otázky. Začneme paní komisařkou. Cheryl, mnohokrát děkujeme, že jste se na nás nasla čas a děkujeme také za inspiraci. Já si říkám, vy jste nedávno byla v Evropě, Uváděla jste tady svou knihu, to je skvělá kniha. Já se chci zeptat, jestli je nějaký rozdíl v reakcích v USA a v Evropě. Ve všech zemích jsou významné kulturní rozdíly, rozhodně mezi USA a zeměmi v Evropě. I v rámci Evropy jsou velké kulturní rozdíly. A jak víte, je to stejné i v Ázii. Ale to poselství této knihy a rešerse, ze kterých vyšla, to platí v každé zemi. Ta kniha byla zatím vydána ve 24 jazycích. V každé této zemi jsme se věnovali i místním rešerším, jsou tam místní statistiky. A jedna věc platí všude na světě. Všude na světě čte mnohem víc mužů než žen. Všude na světě se chlapci vyzývají k tomu, aby četli od nízkého věku. Všude se všichni dostanou na stejnou úroveň vzdělání a v některých případech děvčata dokonce výš. Třeba v Německu jsou absolventy vysokých škol z 51% děvčata, ve Francii 64%, ale všude v Evropě je to 50% nebo víc. A všichni víme tedy, že děvčata se dokážou učit, že umí vést. A víme, že v tom ale nepodporujeme, nevyzýváme je k tomu a také víme, že dost nepodporujeme děvčata ve vědeckých oborech. A na té mé knize Linin je důležité, že musíme pochopit, jak je to v každé zemi a také na celém světě, abychom to dokázali napravit. Nyní kolegyně Hercog. Děkuji je velice dobré, že jsme ve světě IKT a můžeme se s vámi setkat. Já si celé odpoledne říkám, jestli není nejlepší, když si i muži vyberou IKT a my, ženy, když se vdáváme, chceme být jakousi hračkou pro muže. A otázka je, jestli můžeme být i součástí dominantní společnosti, která je ve světě IKT a jak. Zdá se, že světu IKT dominují muži, ano. Ale zdá se, že nejsou tu nejlepší volbou pro ženu, takže jak to udělat? Máte na mysli, jak dělat, aby IKT byla tou nejlepší volbou pro ženy? Ne. Jak muži, kteří dominují světu IKT, mohou považovat ženu za tu nejlepší volbu pro IKT. Aha, jak, jak by si někdo mohl myslet, že když se někoho jako zaměstnance přijmou, tak nejlepší volbou je žena. Já myslím, že ženy teď jdou do oboru IKT. Já myslím, že dostat se tam a zůstat v tom oboru je skvělé. Takže tyto ženy jsou neuvěřitelně talentované. A já myslím, že čím víc žen je v nějakém oboru, tím oslabenější je ten stereotyp. Třeba na Facebooku naše vedoucí technologie vždycky říká, ženy nedělají počítače, protože je nedělají. Ale jakmile se začnou věnovat počítačům, tak se věnují počítačům. Je to v podstatě problém slepice a vejce. My si nespojujeme ženy s úcovskými schopnostmi, protože na těchto pozicích vidíme tak málo, ale jakmile je vidíme, tak si je začínáme spojovat s vůdcovskými schopnostmi ženy, které dnes dělají v oborech IKT, prošlapávají cestu zbytku, protože až uvidíme, že jsou úspěšné, a my vidíme, že úspěšné jsou, otevřeme dveře dalším děvčatům a dalším ženám. Děkuji. Děkuji, že jste se k nám dnes, že jste se k nám dnes připojila. A zdravíme vás do Kalifornie. Mnohokrát děkuji. E Výborně. Dobře, takže můžeme pokračovat. Poté, co jsme se spojili se ženou ve velice významné pozici. Já myslím, že ji znají všichni na celém světě. Vzhledem tomu, jakou roli hraje Facebook v našem životě. Nicméně, na závěr dnes dám slovo Nidi. Tandon, ten dostává slovo Nidi, Tandon. I'm sorry, but they have the wrong PowerPoint on. Eh, promiňte, tak to není ta správná prezentace. Dobré odpoledne, já jsem Nidy, jsem původně z východní Afriky takže já se pokusím eh, teď, aby to bylo co nestručnější. Já jsem aktivistka a trenérka už přes 20 let a eh, pracuji přímo se ženami eh, v Africe, v karibské oblasti, střední Evropě a střední Asii. A Eh, snažím se jim pomáhat v přizpůsobování IKT pro jejich vlastní potřebu. Eh, Mezinárodní eh, telekomunikační unie po mně chtěla, abych provedla studii eventuálně potřebných schopností a vzdělávání do Eh, pro budoucnost. Tak eh, já eh, to tady nebudu příliš opakovat. Ta zpráva je k dispozici online a také to tady máme v několika jazycích a bohužel ne ve svahilštině, což je můj jazyk, to je škoda. No nic, já se budu snažit, aby to bylo stručné. Ta kniha je plná statistik Třeba ve zemích OECD jsme zjistili, že eh, ženy se eh, v ICT účastní daleko méně. Eh, nicméně jejich podíl narůstá třeba v Estonsku a Maďarsku, tam je podíl žen nadprůměrný, ale pokud se týče opravdu expertů a odborníků, tak tady eh, vedou Spojené státy eh, před Islandem, Finskem a Maďarskem. Chtěl bych říct jednu věc. Eh, generální tajemník už to řekl. My zde máme také portál ITU, Tady vidíte obrázky z něho a je tam řada praktických informací pro dívky a mladé ženy, eh, které mají zájem o zájem tedy působit eh, v sektoru IT. Tak eh, můžu říct, že tento portál měl už tedy 20 tisíc návštěvníků a ten eh, portál už eh, spustil víc než 220 programů a teď už je jich daleko více. Takže vidíte, pokud z vás zajímají nějaké stáže nebo cokoliv podobného, tak eh, obraťte se sem, tady to je skutečně ta správná adresa. No a ještě bych zopakovala to, že Eh, zde eh, vedeme programy, eh, které podporují zejména dívky a mladé ženy, které mají zájem o IKT. Já bych se chtěla zaměřit ještě na dvě otázky, které, které hm, spolu souvisí. První otázka je, jak přilákat a udržet ženy v tomto odvětví. A druhá otázka, kde, kde je najít a jaká jsou eh, pracovní místa budoucnosti. Já vám tady ukážu, ukážu eh, náhodně vybrané profily eh, žen, které to možná někam dotáhnout. Budou to tady nejdříve tři profily sociálních podnikatelů. Není důležité, co je to za firmu, eh, jaké jméno tam je, důležité je, jak k tomu přistupují. Toto je například eh, platby a úspory eh, pomocí mobilní technologie. A je to tedy pro zdravotnictví, vzdělávání, zásobání vodu, a to je z Indie. Druhý, druhý profil, opět infrastruktura a ona se ptá, proč je situace taková, jaká je. My tedy eh, to děláme tak, že začínáme úplně od znova a děláme eh, infrastrukturu zasobování vodou. A například eh, eh, rozeslala tisíce sms aby zjistila, která, kde je nejlepší, nejvhodnější zdroj vody v dané oblasti. A tady máme Leilu, eh, která využívá systém informačních technologií a de facto na jednoduchých pozicích v IKT zaměstnává lidi, kteří by jinak se tomu prostě nedostali. Takže tady skutečně vidíte mm, tady ty mm, příklady sociálních podnikatelek. A další dva případy, to jsou eh, další ženy. Jedna je eh, v eh, ICT, ale spíš v hardwareové oblasti činná je tedy, eh, zastupuje jednu eh, americkou firmu, která vyrábí eh, polovodiče. A tady máme logo další firmy a to je aplikační platforma zvaná Meshery a je tak úspěšná, že tedy Intel má zájem o zakoupení této společnosti. Takže vidíme, že eh, ženy jsou nejenom tam, kde jde o tradiční a zavedené eh, odbory pod odvětví IKT, ale oni jsou schopní být úplně na špici. No a ještě jeden příklad, to je opět Číňanka, zakladatelka HTC. Tak to je eh, opravdu úspěšná eh, podnikatela, která rozdala několik tisíc tabletů eh, od HTC mladým ženám, tak, aby byly schopny eh, si její pomocí vybudovat, vybudovat budoucnost. Já jsem přesvědčena, říká tato dáma, že ženy by v technologii měly hrát daleko větší roli, než jak je tomu dnes. Takže co nám všechny portréty mohou říci? No, eh, tady to ukazuje vlastně to, co už tady zasnělo. Chlapci taky mají sklon k videohrám, designu, elektronice, řešení problémů a tak dále ale naše studie ukazuje, že tam, kde ženy pochopí, že informační technologie je něco, co muži mohou využít, proto aby změnili svoji komunitu a tak dále, no tak jsou přilákány také. Ať už je to sociální spravedlnost, ekologie, to je jedno. Prostě jde o to, aby mohli co si dokázat, co si změnit. Tak, další slide, ano. Takže opět, jak už tady bylo řečeno, eh, samozřejmě důležité je eh, formální vzdělání, dále eh, mentorství a vedení to je také velice důležité, prostě aby nás někdo vedl tím učením a dále připravit se na novou ekonomii. To je prostě nová biosféra, to je, to je věc, která způsobuje obrovský stres. Nerovnost eh, ta nám narůstá. Musíme to strávit daleko více. A to jsou věci, které tedy mladá generace musí řešit. Jenom ještě stručně, eh, kde teda najít ty ženy? My jsme tady viděli index, eh, který nám říká, že téměř jedna miliarda žen by se mohla eh, zapojit do globální ekonomiky jako zaměstnankyně nebo na vedoucích pozicích. Do roku 2000 2020 bude mít 865 milionů žen v pracovním věku, tedy ve věku 20 až 65 let. A z, toho, z tohoto počtu přes 800 milionů žije v rozvojových zemích. No a e, když hovoříme o hledání nového nebo příštího Billa Gatese, tak já si e, myslím, že je mnoho důvodů, proč eh, tento nebo tato Bill Gates se narodí ve třetím světě. A mm, já bych chtěla říct ještě tři věci. Mám tady příběhy. Eh, první je eh, mladá uganská stážistka v softwarové firmě, která, kterou jsem nedávno telefonovala. Říkala, že ne ne, není v eh, komerčním v eh, záležitosti komerční oblasti, ale vybrala si malou uganskou univerzitu a sice z toho důvodu, že se to neustále mění a velice ji zajímaly nové příležitosti. Říká, že eh, bylo asi 20 chlapců a 80 20 dívek a 80 chlapců ve třídě a e, slibuje si od toho opravdu slibnou kariéru. Druhou konverzaci, kterou jsem vedla, je jedna žena, která je v rekrutmentu ve Spojených státech a říká, že se e, mění situace. E, ženy zatím e, prostě se neucházejí o významné pozice v IKT, poněvadž už když si přečtete inzerát, tak je to prostě většinou formováno tak, že si nevěří. Takže ona říká, e, když jsem hovořila s jednou stážistkou, tak říkala, že mm, se účastnila programu, Eh, kde se týkal výzkumu eh, genomu, genomu a přihlásilo se 200 chlapců. Nicméně, když byl tento inzerát přeformulován tak, aby byl hledány ženy pro tento projekt, přihlásilo se, přihlásila i stovka. A ještě poslední věc. Eh, to je zase konverzace s Evropanem, který vede jeden startup. A on říká, že eh, žen je v oblasti sociálních médií daleko více než mužů. A co to znamená? Je to velká příležitost, protože je tady velký rostoucí trh pro chytré aplikace. A tvrdí, že eh, ženy eh, mohou využít svoji přirozenou intuici a stát se velmi dobrými programátorkami. Sheryl Mr říkala dnes dopoledne, že skutečně je třeba zvednout laťku, zvednout digitální laťku. Nemůžeme si dovolit eh, od toho opustit. Není to jenom o ekonomice, je to také o naší budoucnosti. Děkuji vám. Grazie. Allora, come tutte... Děkuji. Tak, jak vidíte, už jsme hodně pozadu. Já teď ještě dám slovo závěrečné naší paní komisařce, paní Kresové. Prosím. Tak dovolte, abych začala poděkováním, srdečným poděkováním eh, vám, paní předsedkyně, také Edith Hercogové a jejím kolegyním za tuto iniciativu. Já jsem naprosto pevně přesvědčena, že mluvím za všechny já bych velice ráda se s vámi na něčem dohodla. Jestliže souhlasíme s tím, co tady jednotliví řečníci a Sheryl Sandberg řekli, že je třeba zbavit se stereotypů, je třeba si uvědomit, že eh, statistiky eh, nám ukazují, že jdeme nesprávným směrem, že nám zapojení dívek a žen v IKT stagnuje. Jestli opravdu chápeme, že tak je to špatně, a jestli si opravdu myslíme, že trošku zvednout tu laťku opravdu pomůže eh, dalšímu vývoji, tak eh, pusme se do toho. A chci s vámi na něčem domluvit. Až přijedete domů a budete eh, tam vyprávět, mluvit, se, eh, mluvit eh, s lidmi v vašem okolí. A řekněte jim, že to takto nemůže jít dále, že nechceme tento stereotyp udržovat při životě. A věřte, že je důležité, abychom věřili vzorům lidem, kteří to dokázali. A tyto vzory to není jenom o Sheryl a dalších, je to o každém z vás. A o vašich sousedech a o lidech ve vašem okolí. Každý může leco dokázat. Jde o to, aby naše společnost byla ještě zajímavější. A skutečně jde o to, abyste měli eh, stejnou odvahu jako naše řečníci tady vlevo, prostě pustit se do něčeho nového a neznámého a změnit svůj život. Prostě držet se při zdi, to nám, to nechceme. Žádné stereotypy, vzory a těmi vzory jste vy a prostě šiřte toto poselství. A také nezapomínejte, že to se musíte hrát ve vaší mysli, ne v myslích jiných lidí. Já vám tedy děkuji, děkuji za všechno, co tady ITRE, eh, ITRE provádí, co dokázalo. Je to v našich rukou. Pokud budeme tlačit, uvidíme výsledky. Můžeme si navzájem pomoci a je důležité, aby si dívky a ženy navzájem pomáhaly. Děkuji vám. Bylo to skvělé. Děkuji vám, paní komisařko. A tutti i relatori e a nome del, del Parlamento dà il suo saluto la collega Erd. Děkujeme všem expertům jménem parlamentu. Ještě dám slovo Edith Herzog, závěrečnému slovu. Já myslím, že eh, eh, lepší program na dnešní odpoledne jsme si zvolit nemohli. Já doufám, že eh, brzy mm, budeme mít další konferenci, tak aby lidé po celé Evropě viděli, co děláme. A sice Hmm. aby viděli, že my ženy jsme to nejlepší volbou pro tuto mužsky dominovanou společnost. Mám ještě technický, technické oznámení. Po tomto setkání se podává víno, ovšem je třeba projít svým labirintem do protější budovy, eh, do přízemí a tam si můžete vyzvednout eh, sklenici vína. Grazie tutti e arrivederci. Grazie. Děkuji všem a nashledanou.